Thank you very much for coming. So... Díky vám mnohokrát, že jste se dostali tak brzy. Navzdory skvělému bruselskému nočnímu životu. Já jsem vděčný, že můžeme začít právě tímto bodem. Každý rok eh, vypracováváme všeobecnou zprávu, takzvanou výroční zprávu o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Předseda výboru pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu je vždy zpravodajem této zprávy. A my tuto zprávu připravujeme a v minulých posledních dnech jsme předložili první verzi pracovního dokumentu. Eh, o kterém budeme diskutovat. Stále ještě není dokončen, není kompletní, snažíme se tam zmiňovat určitá klíčová témata, nesnažíme se tam hovořit o všech zemích na celém světě. Byl bych velice potěšen, kdybyste, kdyby právě kolegové a kolegy z národních parlamentů se zapojili do našich diskusí dne, dnes a také v příštích dnech a týdnech, aby přišli se svým podněty a poznámkami, abychom mohli naši zprávu vylepšit. A proto hned na úvod říkám, že vás skutečně vyzývám, budu velice rád, když mi eh, zprostředkujete svá stanoviska a své postoje, abych pak, až budu vypracovávat konečnou verzi zprávy, mohl vaše podněty zapracovat. Nyní se nacházíme na počátku nového vývoje. A to jak eh, co se týká vnitřní záležitosti Evropské unie, tak co se týče vnějších výzev. A myslím si, že je na čase eh, podívat se na klíčová témata, které se Evropské unie týká, kterým se musí věnovat a prodiskutovat je. Myslím si, že Evropská unie v první řadě by měla zlepšit své vlastní struktury. V posledních čtyřech, pěti letech jsme se věnovali výstavbě eh, Evropské služby pro vnější činnost. Relativně se nám to dařilo, ale stále ještě musíme si dávat pozor na to, že eh, tato služba pro vnější činnost má i nadále slabá místa, které je třeba odstranit a to jak v její organizační složce a výstavbě, tak vidíme také slabá místa například politické schopnosti jednání jednotlivých delegací, které jsou umístěny v zahraničí. To je jedna z klíčových věcí, které se musíme vědovat. Zároveň si myslím, že můžeme konstatovat, že synergické efekty, o kterých jsme včera částečně hovořili i s paní Mogherini, že se jich musí dosáhnout. A tato pozice Prosím, ukončete své diskuse tam. Prosím, pane. Například vidíme, že synergické efekty, které má mít, má přinášet tato zahraniční služba, služba pro vnější činnost, a kvůli kterým byla zřízena funkce paní vysoké představitelky, které je současně předsedkyní Rady pro zahraniční záležitosti a mřísto předsedkyní komise. Tyto synergetické efekty těch bohužel ještě dosaženo nebylo. Samozřejmě to souvisí s tím, že ta služba byla nejdříve budována, byla tady ta fáze budování, ale také to souvisí s politickou vůlí. Minulá vysoká představitelka sama sebe chávala pouze jako vysokou představitelku a ne chopila se svých, své funkce v rámci komise. Téměř se neúčastnila schůzí komise, což mělo například za důsledek to, že e, Velká Británie neměla v podstatě v komisi žádného svého vlastního komisaře, což potom vedlo k dalším problémům. E, a britský kabinet se nepodílel na práci komise. Takže v podstatě Velká Británie de facto pět let byla bez vlastního komisaře. A možná to také bylo takto politicky zamýšleno, nevím. Když vím Geoffreyho tvář, vidím, že má radost, že není zděšen tím, co jsem právě řekl. Ale pokud zde máme tuto hybridní situaci, že velká část našich zahraničních vztahů již spadají pro společné politiky, o kterých se rozhoduje na komise, a je to totiž obchodní politika, rozvojová politika, politika sousedství a politika rozšíření. Obchodní politika, nevím, zda jsem ji již jmenoval, říká pan předseda. Pak si musíme uvědomit, že tento zásadní nástroj, který zde máme, a máme se samozřejmě další stranu bezpečnosti a obraná politika, to je část mezivládní, ale pokud chceme mít komplexní přístup, tak musíme tyto dvě věci, tyto dvě části propojit. A proto jsme tady nalezli tento postoj, tuto pozici, že se snažíme to propojit v rámci jedné osoby, která má dvě různé funkce. A SVČ, Evropská služba pro zahraniční vnější činnost, vlastně poskytuje této funkci možnosti, velké možnosti, jak jednat a realizovat, tak, aby se právě dosáhlo toho propojení mezi oblastí komunitární, oblastí společenství a oblastí mezivládní. Toto musí být dosaženo, musí to být naším cílem, pokud skutečně chceme mít politiku, která bude koherentní. Proč to říkám? Říkám to z jednoho důvodu. Když zde vidím, že autoritářské režimy, jako například Rusko nebo Čína, mají takovou vlastní koherentní politiku, že dokonce rozhodnutí o malých investicích, eh, které se konají v zahraničí, jsou konána z hlediska zahraniční politiky. Oni skutečně mají takto celkovou komplexní strategii tak musíme eh, eh, pochopit, že demokracie je velká nevýhoda, kterou můžeme vykompenzovat pouze částečně. My žijeme ve svobodné demokratické společnosti, máme svobodné podniky, které investují a dělají svá investiční rozhodnutí na základě podnikatelských strategií. Ale musíme si uvědomit, a nejvíce se to projevuje na energetice, že je důležité, abychom alespoň částečně měli nějaký koherentní přístup do takové míry, do jaké je to možné v rámci svobodné společnosti. A proto se musíme tady na politické straně pokusit tyto věci propojit, tak, aby vlastně nešly proti sobě. A protože máme tyto různé kompetence, ta první oblast, kterou se jmenoval, zde rozhoduje komise, v té druhé oblasti mezivládní rozhoduje rada. A my musíme pomocí této berličky pomocného nástroje Evropské služby pro vnější činnost snažit toto nějakým způsobem spojit. Mám dojem, že nová vysoká představitelka a místo předsedkyně komise přesně toto má za cíl a my ji v tom chceme podpořit. Chceme jí pomoci v tom, aby pro svůj cíl dostala ty nutné nástroje, které potřebuje. Proto se tedy věnujeme nejenom organizačním otázkám, ale také otázkám finančním, neboť eh, tady máme skutečné slabé místo, které jsme eh, v parlamentu ještě ne, eliminovali, protože po krizi komise pana Santé v roce 99 Rada a parlament se dohodli na finančním nařízení, které je tak komplikované, že veškerá rozhodnutí se vlečou velice dlouho. O regionální politiky to možná ještě nějak projde, protože je to vnitřní záležitost, ale pokud tady jde o peníze, například pro zahraniční pomoc, a není možné je uvolnit včas a re, vlastně umolnit a utratit čas, tak to jsou peníze vyhozené oknem. Jo, není možné prostě pomáhat, pokud je nějaká aktuální krize, až za dva roky či za dva roky půl. A tady bych mohl jmenovat celou řadu případů, kdy to tak bylo. My bychom potřebovali skutečně mít možnost rychle a přesně zareagovat, mít opatření šitá na míru té či oné situaci. A tady je třeba, abychom, budeme muset vést na radě a v parlamentu o tomto diskuzi, jak tedy tuto situaci změnit, jak zlepšit manevrovací prostor eh, vysoké představitelky právě v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a samozřejmě v první řadě se bude jednat o finanční nástroje a dále o novou strategii pro politiku sousedství a o několik dalších aspektů. Druhá záležitost, kterou bych rád zmínil, je toto e, a zde budeme potřebovat vaši pomoc. Musíme připomenout členským státům, že se ve smlouvě zavázali, že budou podporovat zahraniční politiku Evropské unie loajálně a aktivně. A já mám někdy jisté pochyby o tom, zda k tomu takto skutečně dochází. Zda tady spíše členské státy se nechtějí věnovat zahraniční politice odděleně a není tady prostě ta snaha jednat společně. Mně se zdá důležité na základě vývoje, ke kterému došlo v poslední době, abychom skutečně se zabývali jistými věcmi, a to na základě pořádku, které se zakládá o na ze, e, mezinárodním právu. Tento pořádek bychom měli v Evropě zajistit a ve světě prosazovat. A zde tady máme tu diskuzi, kterou vedeme nejenom o Ukrajině momentálně. A z této diskuze vyplývá, že pomocí helsinského helsinských nástrojů a dalších nástrojů tady vznikla jasná pozice, kterou dosud každý dodržoval, a totiž v tom smyslu, že celistní úz, územní celistvost a svoboda každého státu sám si suverénně rozhodovat o tom, jaké dohody chce uzavírat, že toto již není akceptováno ze strany jedné velké evropské země na východě Evropy. Což je situace, která nás vrací ke klasickým postojům mocenské politiky 19. století a první poloviny 20. století. Je to závažná změna celkové politické situace. Nyní jsme 25 let předpokládali, že veškeré konflikty v rámci EU, v rámci OBSE, v rámci Rady Evropy, když se jednalo o údajné disk, eh, diskriminování menšil, že toto vše se řeší. Byli jsme toho názoru, že tady máme dohodu mezi NATEM a Ruskem, která opravuje vztahy mezi NATEM a Ruskem a předpokládali jsme z toho, že i zde můžeme mírovým způsobem řešit konflikty a že máme dialog. A nyní zjišťujeme, že to celé je spochybňováno. Mechanizmy mírového řešení konfliktů, které jsme vystavěli, jsou nahrazovány postojem, který říká, že je možné si dělat v podstatě cokoliv, proto, pokud existují historické nároky, či pokud údajně nejsou zajištěny eh, bezpečnostní zájmy. Takže tady máme vlastně podle starých zásad právo nedodržovat stávající dohody. Což je skutečně závažný vývoj. Pokud bychom toto akceptovali, tak vám v Evropě mohu jmenovat 100 míst, kde by bylo možné opět vést válku, protože zde, protože se tam prostě nějaké, je možné připravit nějaké historické nároky, kde někdo by nebyl spokojený s tím, jak to probíhalo v posledních sto letech. My jsme si mysleli, že v 21. století toto je ukončeno, že tady máme jakési další rozvoj vesválského míru. máme, to je vlastně základ jádro vůbec mezinárodního práva. A pokud my se tedy musíme ptát, jak udělat mezinárodní právo schopným jednat. Myslím si, že nemáme žádný důvod nezávisle na kritikách z ruské strany Není tady prostě žádný důvod něco, co by ospravedlnilo vojenský zásah. Při těch veškerých konfliktech a nedostatcích nic tady není, co by něco takového ospravedlnilo. A proto je důležité zvážit si, jak tedy zajistit realizování a prosazování mezinárodního práva nejen v Evropě, ale i mimo Evropu. A já jsem toho názoru, že my musíme jasně říci a ukázat po tom vývoji, který zde máme, a poté, co konstatujeme, že válka v Evropě je opět možná. V Evropě máme válku. Jedna zem přepadla další zemi pomocí vojenských prostředků. To je válka. A myslím si, že právě Karel Schwarzenberg to včera zmínil ve svém projevu. Což tedy znamená, že musíme mít politiku, která za prvé zajistí to, jakým způsobem můžeme ochránit své vlastní členy, což podle mne znamená i to, že NATO na základě kolektivního bezpečí se stane organizací, které se nemůžeme vzdát. Na to jsme vše zapomínali, i na to samotné. Na to přemýšlelo o věcech, o dění ve světě, ale ne o sobě samotné a ne o tomto. Což znamená, že i když kritizujeme eh, politiku USA z hlediska ochrany údajů a tak dále, musíme si uvědomit, že tady máme tuto smlouvu o kolektivní bezpečnosti z USA, že kolektivní bezpečnost můžeme zajistit pouze v rámci NATO společně s USA. A to je také otázka toho, zda Evropská unie si bude navzájem pomáhat, zda bude držet pospolu. A jak EU, tak na to si musí uvědomit, že každý člen Evropské unie musí mít stejný pocit bezpečí z dlouhodobé perspektivy. Nemůžeme mít v Evropě země, které budou mít menší pocit bezpečí, tak, jak bych řekl menší bezpečnostní kvalitu, protože v takovém případě by instituce jako EU nemohla fungovat. Pokud tedy tento vývoj půjde i dále, Rusko se bude nadále chovat tak, jak se chová, se všemi těmi leteckými manévry a tak dále, tak můžeme dospět do bodu během této zimy, kdy ujednání dohody mezi NATO a Ruskem z roku 1997 již nebudou dodržována. Dosud dodržována byla přes veškerou propagandu. V těchto ujednáváních stojí, že nebude, že na východ od Labe nebudou žádné pevná zařízení NATO. Ty také dosud nejsou. To tedy bylo ujednáno v roce 1997 to, co vlastně se dohodlo ve Walesu, je to, že se přistoupí k rotaci, ale je to stále ještě pod tímto Prahem a tato dohoda se stále ještě dodržuje. Uvidíme tedy, jak dlouho to bude únosné, jak dlouho se to udrží a to závisí zcela a výhradně pouze na Moskvě. A já tady mám pochopení pro to, že polští přátelé, estonští, litevští a letuští mi říkají, že ty jako Němec by si to měl chápat, že tedy já jako Němec bych to měl chápat. Neboť americké, britské, američtí, britští a francouzští vojáci v západní Berlíně, nizozemští, belgičtí, kanadští vojáci ve Spolkové Něme- republiky Německo byli s tou zárukou, protože ruský útok na západní Berlín by byl útokem na Ameriku a další země. A to vlastně zajišťovalo mír a bylo to také základem německého snovu sjednocení. Bez toho by k němu nikdy nedošlo. A nyní mi polští pří, přátelé jasně říkají, že si přejí mít stejnou ochranu, jakožto určité pojistku, tedy síly NATO na svém území, jakožto pojistku toho, že článek 5 o vzájemné pomoci bude dodržován že to tedy chce mít Polsko tak, jak to mělo západní Německo před rokem 89. A mně ne, napadají žádné argumenty, které by hovořily proti. A to samé, když tady hospodujeme o zádné pomoci, kterou již eh, svým způsobem máme zakutvenou v Lisabonské smlouvě. Nejde to až tak daleko, ale je tam něco o evropské solidaritě. A myslím si, že my zde musíme nyní vést tuto strategickou diskuzi. A další věc, v příštím půlroce se budeme intenzivně připravovat a vy jistě také i ve vašich národních parlamentech, protože toto je v první řadě úloha národních vlád. Budeme se připravovat na Evropský summit v červnu, které se, který se bude věnovat evropské bezpečnostní a obrané politice. Jak zareagujeme? V dobách studené války Bundeswehr v Německu mělo 3,5 tisíce tanků, které fungovaly. Nyní máme 250 tanků, které nefungují. A já se obávám, že podobná situace je v celé řadě dalších evropských armád. EU a v NATO máme tady náklady ve výši 70-80 bez strojů, takže to jsou pouze jistá zařízení, ale ta není tam vůbec zajištěna akceschopnost. V Německu mě řekli, pro Německu to neplatí. My tady máme... To habe ich gesagt, an Unternehmen... Tady máme pouze 48% režijních nákladů a já mám pocit, že podnik, který má asi 58% režijních nákladů, musí zbankrotovat, jde do insolvence. A my tady máme Evropskou obranou agenturu, která má dělat koordinaci na kupu, výzkumu a tak dále. A to zaměstnává 150 lidí. A to gremium, které v Německu spravuje 250 tanků, tam pracuje 5 tisíc lidí a ostří si tušky. A toto, myslím, můžeme mm, prokázat v celé řady dalších evropských zemí. 5 tisíc lidí, jako kdyby se nic nezměnilo. S výsledky, které vypadají tak, že evropské členské státy dávají asi 50 svých peněz na obranu a mají desetiprocentní operační výsledek. A to proto, že nemáme synergetické efekty. Zde jsou přítomny některé země, které se účastnily projektu a 400M, to bylo to dopravní letadlo, Eh, bylo to sice v několik evropských zemích, ale každá si nakonec postavila své. Takže v každém eh, orgánu pro nákup, v každé země měli nějaký nápad, co by se tam mohlo ještě dát do toho stroje, do toho letadla a výsledek byl, že to letadlo nelétalo, protože ty motory byly příliš slabé pro veškeré to vybavení. Možná eh, máte pocit, že je to vtip, ale ne, je to skutečnost, která stála miliardy. A takovéto příklady bych mohl uvádět ještě dále. A jistě víte lépe než já, že schopnost obrany my jsme si představovali, že už nebudeme potřebovat mít schopnost bránit naše území, ale ta představa je špatná. Já jsem před deseti lety měl také tuto špatnou představu. Ale zjistujeme, že vlastně nejsme schopni ubránit naše vlastní umezení pomocí těch národních rozpočtů. Eh, ministři obrany a generálové nám mohou vyprávět, co chtějí, ale z finančního hlediska nejsou schopni to zajistit, protože ve žádném evropském rozpočtu na to nejsou peníze. A pokud se podíváme na otázku kybernetické bezpečnosti, v každé zemi jsou pověření úředníci a osoby, které se tomu věnují, dělají výzkum i v Evropské unii. Také tady máme celou řadu osob v NATO. Já jsem přednedávno o tom dělala přednášku, zjistil jsem, že se všichni věnují všemu, ale nikdo to efektivně a skutečně nekoordinuje. Také z hlediska toho, že jsou tady zde průmyslově politické aspekty a úvahy a nikdo nechce, aby mu ostatní koukali do toho, co dělají, protože mají pocit, že by přišli například o peníze. Výsledek je, že to dělá někdo jiný. Takže Ono se to ovšem netýká ta kybernetická bezpečnost pouze ekonomických záležitostí, ale kybernetická bezpečnost bude rozhodovat o válkách. A pokud tady nebudeme mít vlastnou technologii, kterou budeme chránit, pokud nebudeme mít společná pravidla, zapomeňte na to, nepodaří se nám se ochránit. Stejně tak, jako nemůžete národně upravit internet, nemůžete národně upravit kybernetické vedení války. A proto pro mne vystává otázka. Nejsme, nebyli bychom schopni v otázce výzkumu, v otázce koordinace, v otázce nákupu zařízení postupovat společně že bychom pomocí těch peněz, které máme, nemuseli zajistit desetiprocentní výkonnost, ale tu 50% jako mají američané, pokud k tomu přistoupíme rozumně. To je vlastně, to bude hlavně ta zásadní diskuze, dramatická diskuze o existenci EU v příštích měsících. A zde, myslím, musíme brutálním způsobem pohlednout pravdě v tvář. A myslím si, že bychom to skutečně udělat měli. Já jsem ve své zprávě nehovořil o dalších oblastech. Toto jsou věci, které mi v poslední době leží na srdci nejvíce. Proto jsem velmi rád, že o tom můžeme společně diskutovat. Děkuji vám mnohokrát. Mám zde 11 zájemců od slovo. Pokud se mnou budete souhlasit, tak tímto uzavřu seznam řečníků a každý bude mít dvě minuty času na svůj příspěvek. A nebo bych řekla lépe minutu a půl, abychom mohli ještě někoho přibrat, pokud by měl někdo dodatečně zájem. A nyní má slovo pan Klich a potom pan Preda. Klich. Thank you very much. Eh. Děkuji, Elmare, za tuto příležitost vést dnes zde tuto diskuzi. Ano, eh, máte pravdu, když potrháváte roli institucionálního rámce eh, pro Eh, společnou eh, politiku. V tohoto roku doufám také, že tady bude nová rámec eh, celého řízení a také role umístěvání prostředků. To by mělo všechno být rozloženo můřejším způsobem, eh, protože eh, naše zkušenost z minulosti a také eh, aspects of effectiveness. A také CSTP, to je všechno jeden z takových hlavních nástrojů naší politiky. Ale dovolte mi, abych se soustředil na tu ten část návrhu zprávy, která se věnuje bezpečnosti. Evropského společenství. Bez pochyby mm, tady akumulace konfliktů a krizí jak ve východní Evropě, tak na Blízkém východě Ehm, hlavně eh, rusko-ukrajinská válka a také eh, vzniknutí islamského státu vlastně eh, vytvářejí takový, takový možnost, že vypukne oheň v našem sousedství a to znamená úplně nové prostředí bezpečnostní, které je takovou výzvou, které vytváří novou výzvu pro EU e a NATO. A je nezbytné, abychom definovali povahu tohoto. Jak, co se týče východní části Evropy, tak nemám pochyb o tom, že prezident Putin eh, se eh, bude transformovat eh, Rusko z regionální na globální moc. Jak si teď stojíme a jak bychom měli reagovat na tuto novou výzvu? Jsme tváří tvář nové hrozbě a ne, bez pochyby je to jedna z největších výzev, protože je to poprvé po druhé světové válce, Ehm, už byla tady zmíněna i studená válka, eh, kdy došlo k redefinici hranic mm, ve východní Evropě. A navíc ehm, naštěstí eh, je to účinný pokus podkopat celý model eh, mezinárodního bezpečnosti. A mm, to je to, co bylo založeno spíše na spolupráci a dialogu, než na užití síly, včetně vojenské síly. A proto eh, teď jsme svědky zhroucení se tohoto modelu bezpečnosti. Eh, to je to, co jsme tady měli minimálně 20 let. Takže doteďka Eh, nedocházelo k ruským útokům vůči NATO nebo členským státům EU, EU, ale je tady taková vřava, takový chaos za našimi hranicemi a to vedlo k tomu, že vzniká obava, nejenom strach v našich zemích, ale také eh, partner, mezi partnery v EU a NATO. Z krátkodobého hlediska jsem si dost jist, že svět by se měl soustředit na eh, vymáhání, dodržování podmínek, eh, které byly zakotveny v Minské dohodě. Eh, přes mm, závaz, závaznost ta situace vypadá velice nejistá. Mm, mm, musíme říct, že to jsou taktické pokusy Ruska. Musíme vynakládat neustále tlak na tuto zem, aby dodržovala podmínky zakotvené v Minské dohodě. Měli bychom se vrátit k modelu spolupráce z krátkodobého hlediska a udržet eh, i nadále vynakládat tlak na Rusko, tak aby se opět vrátilo eh, ke svědnávacímu stolu a vedle dialog. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěl nejprve poblahopřát k tomu obrovskému množství práce, který jste vykonal a který ten dokument obsahuje. Jde o e, strategickou reflexi nad naší zahraniční politikou a jak e, tady bylo včera řečeno, e, je určitě dobře, že tady zazní nějaká upřesnění ohledně časového harmonogramu a že vysoká představitelka mezi nás opět zavítá. Je tedy třeba znovu definovat strategické partnery a já si myslím, že je to velmi urgentní tím spíš, že se vlastně teď vede rozprava o Rusku a jak je řečeno v odstavci 20, Rusko by mělo být přizváno k skutečně důvěryhodnému dialogu o hodnotách. Je třeba také vzpomenout eh, eh, Helsinky 1975. Zdá se, že Rusko se odklání od těchto hodnot Eh, které jsou v helsinském dokumentu uvedeny. A pak je tady ještě nutnost se znovu zaměřit na rozpočet. Abychom byli důraznější, musíme k tomu mít prostředky. A já souhlasím s tím, že tady je určitý problém s flexibilitou a že bychom měli řešit věci eh, urychleným řízením, abychom eh, byli opravdu akční. A to je z mé strany v tuto chvíli vše. Děkuji. Bohužel není zapnut mikrofon u řečníka. Thank you very much. Good morning. Ano, děkuji vám. Dobré ráno všem. Rád bych zde Eh, přivítal eh, znovu tuto možnost se v, tomto složení eh, opět setkat. Blahopřeji Elmaru Brokovi za to, že pozval předsedy a předsedkyně výboru pro zahraniční věci. Chtěl bych se také připojit k myšlence, že zde před námi vlastně od 1. prosince stojí úplně nová Evropská unie. A to vytváří e, vlastně před e, polí k tomu, abychom vytvořili novou evropskou společnou zahraniční politiku, novou e, společnou evropskou obranou politiku. Já bych se chtěl také připojit k těm, kteří se domnívají, že je nejvyšší čas, abychom se znovu zabývali myšlenkou úplně nové strategické strategie Evropy. Teď budeme potřebovat opravdu novou. Od eh, eh, té doby, kdy jsme vytvořili eh, tu původní, uplynulo drahně času a bezpečnostní prostředí je úplně nové. Nebudu se tím teď zabývat dopodrobna, to již učinil Ermal Brok, ale chtěl bych tady připomenout jednu skutečnost. Ano, Rusko se zdá, že se vrací E, ke svým imperiálním instinktům. A v této situaci my musíme říct ne e, k té politice e, sfér vlivu. Nemůžeme se vrátit zpátky a nechceme se vrátit zpátky do doby studené války, kdy Evropa byla rozdělena v důsledku různých válek. A teď k roli parlamentu, vážené kolegyně a vážení kolegové. Ve chvíli, kdy vytváříme novou bezpečnostní strategii, tak dialog mezi Evropou Evropským parlamentem a národními parlamenty může hrát zásadní roli. Takže ne vytvořit pouze novou instituci, ale také se hodně soustředit na naší další pokračující spolupráci do budoucna. A doma v našich národních parlamentech si myslím, že e, se snažíme neustále e, víc a víc upřesňovat svoji roli v e, té zahraniční politice. My ji neřídíme, tu každodenní zahraniční zahraniční politiku, ale vytváření strategií přece vyžaduje širší konsensus, do, proces, do kterého musí být také zapojeny opozice a e, národní parlamenty se opravdu takto mohou podílet na vytváření e, strategií, včetně Evropské bezpečnostní strategie. Děkuji za pozornost. Thank you. I welcome this. Děkuji, vítám tuto rozpravu. Ano, skutečně potřebujeme se znovu podívat na evropskou bezpečnostní strategii vzhledem k novému postoji Ruska. A já si skutečně domnívám, že proto, abychom eh, mohli eh, adekvátně odpovědět na ruské kroky, musíme mít eh, tu vojenskou schopnost tak, abychom byli důvěryhodní. Já jistě také vítám revizi evropské bezpečnostní strategie a zároveň říkám, že bychom se měli snažit, eh, aby působila i ta stávající protože, strategie, protože naše nepřipravenost jednání, k jednání s Ruskem vyplývá do značné míry z toho, že jsme nebyli dost akční, že jsme nebyli dost aktivní. Eh, a eh, tady si myslím, že je třeba se zabývat rozpočtem, společné financování misí Evropské zahraničně bezpečnostní politiky je zásadní a my, Evropský parlament, jsme potom vždy volali a voláme. Za druhé je třeba věnovat e, také příslušnou e, pozornost práci Evropské bezpečnostní agentury. To je zapotřebí a to prostě nefungovalo. Je to hamba, že e, prostě takovéto vedení jsme tady neměli. Musím zde jmenovat Lady Ashton, protože toto je klíčová záležitost a tady se ona tedy nevyznačovala aktivitou a teď jsou tady určité podmínky krize, které to všechno ještě zhoršily a ta opatření, která byla za krize přijata, za ekonomické krize, eh, to je zase otázka politického přístupu, byla v naprostém protikladu eh, vůči tomu, co jsme měli učinit, abychom byli připraveni v té oblasti bezpečnosti. My jsme tady v některých členských státech úplně zničili eh, ty obrané kapacity. To je případ mé země. Dokonce dokonce jsme prodali e, určité kritické technologické e, e, sféry či oblasti Číňanům a Rusům a budeme za to platit a pokud se rychle nepochlapíme, tak to bude horší. Říkali jsme minutu a půl, prosím vás, dodržujme čas, pan Kazíne. Eh, Děkuji, pane předsedo. Tři poznámky krátce. Přál bych si, aby výbor, který vy vedete, hrál ještě silnější koordinační roli mezi národními parlamenty. Protože nebude existovat žádná eh, společná zahraniční a obraná politika, když eh, nebude existovat silnější koordinace mezi národními parlamenty. A v této souvislosti, když dnes ehm, dopoledne, eh, dnes ráno jsme v televizi sledovali sledujeme tuto rozpravu, která probíhá v francouzském parlamentu o uznání palestinského státu, tak musím upřímně říct, eh, že toto se mi nelíbí. My nemůžeme být věrohodní, eh, jestliže eh, požadujeme jen společnou obranou politiku. Nemůžeme být věrohodní, když požadujeme, aby Mogherini dělala společnou obranou politiku, ale pak my jako parlamenty, každý sám za sebe postupuje ve velmi důležitých otázkách, jako je tato, jako je otázka uznání palestinského islámského státu. Ano, jistě. Je to symbolický fakt, je, je důležité je, co se pak předá dál vládám a ty vlády pak s tím zacházejí tak, jak si to představují oni. Ale eh, co tady eh, nebylo by lepší ukázat, že parlamenty eh, tuto společnou zahraniční obranou politiku mohou provozovat společně. Pak budou mít výbor, který všichni budeme uznávat, který bude mít důležitou řídící roli a vy můžete tu koordinaci převzít v otázkách, jako je zrovna tato státu výbor pro zahraniční záležitosti parlamentu a jednotlivé parlamenty jsou ochotny vám přisoudit to roli a převzít, abyste převzal tuto koordinaci. A v Itálii máme, se, se říká, a já doufám, že nebudu teď pochopen nesprávně, v Itálii se říká, e, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly a naše úmysly mohou být i ty nejlepší, ale musíme být e, vždy obezřetní, protože jestliže budeme postupovat tak, jak jsme to dělali v posledních měsících, když budeme budeme říkat, že například Ukrajina měla vstoupit do NATO, tak to pak znamená, že eh, tady se eh, rozšiřujeme nebezpečné iluze, které by mohly mít jenom negativní dopad na Ukrajinu a eh, Evropu. Měli bychom si uvědomit, že Ukrajina a solidarita vůči Ukrajině jsou jedním faktorem, kde všichni společně si zatím stojíme, ale ona solidarita, ta je spojena s náklady, pokud je míněna vážně. Protože když vyjdeme ven a řekneme, že ukrajinskému národu, že jsme solidární, tak musíme být ochotni převzít za toto i náklady. Jinak eh, to znamená, že od eh, samého začátku už to můžeme pohřbít. Děkuji, to byly moje poznámky. Thank you very much, Chairman. Pane předsedo, ano, eh, vítám ehm, eh, váš obrat, ehm, ehm, Elmare. Zásadním problémem ovšem je taková správná analýza eh, za poslední léta, kdy, které to nebylo že správné. Odpověď znamenalo vždycky více Evropy. Ano, pořád se tady mluví o více Evropy, ale eh, vlastně jsme pak objevili na to. Eh, když se podívám na historii a zkušenost, eh, tak, by nám, tak to znamená, že Máme eh, demokracie, které jsou tváří tvář agrese a tyranii. Je tady zapotřebí více demokracie. Máme silnou organizaci, eh, která může bojovat proti tyranii a to je na to. A co se místo toho dělo za poslední léta? Eh, byla to jenom taková směšná pantomima, snažili jsme se vytvářet autonomní alternativní strukturu k NATO která byla založena na více či méně stejných národech. Byla to, bylo to rozkládání zdrojů místo znovu oživení to. E, teď si e, přejeme, aby se stejné věci e, začaly vytvářet, aby se vznikaly vznikal velký projekt eura. A jsou to stejné struktury, stejné instituce, ale jaký je cíl? Vy tady sledujete určitý sen, chcete-li sen evropské integraci, zatímco bychom vlastně se měli více koncentrovat na obranu a bezpečnost našich států. Toto musíme znovu oživit, znovu oživit to soustředit soustředit naše úsilí. Na toto potřebujeme politickou vůli, to je určitě eh, pravda a musíme zastavit to, abychom se rozpilovali a abychom vraceli pozornost eh, na to, co se musí udělat. A doufám, že to přijde i od národních parlamentů, které mohou znovu vyslat tento signál, že ne eh, všichni tady se zabývají pouze myšlenkou více Evropy, že více Evropy je jedinou odpovědí na jakoukoliv krizi a jakýkoliv problém. Děkuji. Geoffrey, myslím, že jsi mě úplně špatně pochopil. Ehm, protože jsem mluvil o větší společné evropské spolupráci a integraci, tak abychom byli schopni vytvářet ehm, kapacity, které pak v rámci NATO mimo jiné mohou být účinné. Ehm, opačně e, to tak nemůže fungovat. Jenom spojená Evropa, e, která společně bude postupovat, může posílit na to tak, že na to bude skutečně silné. Myslím si, že to si do, do dneška správně nepochopil. Ale asi tomu ani rozumět nechceš. Jenom jsem se pokoušel e, najít to nejlepší ve tvých poznámkách, Elmere. Ano, Geoffrey, ale e, musíš mě celostně chápat. Slovo má Paulo Pisco. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já si myslím, že je velice důležité, aby tato zpráva e, byla vzána v úvahu radou, protože si myslím, že Evropa byla skutečně nebyla schopná v poslední době přijít s rychlými a efektivními odpovědmi, s rychlou reakcí na to celou eh, řadu transformací a dramatických událostí, ke kterým došlo v Evropě a v okolí Evropy. A tady máme skutečně potřebu toho, abychom posílili kohezi naší schopnosti a také efektivnost naší akceschopnosti v oblasti zahraniční politiky. Ovšem to závisí velice na radě. A každý členský stát toto může ovlivnit. Může ovlivnit to, tedy jak se to bude vytvářet v Evropě. Tady máme nárůst populistických a protievropských sil, které ze dobého hlediska mohou spochybnit samotný evropský projekt. A pak zde máme velkou neschopnost Evropské unie, co se týče například eh, zareagovat na krizi, která vznikla ve vztahu s Ruskem. Máme tady, chybí nám tady strategická vize a chyběla i v poslední době, zejména co se týče stavu, válčného stavu v Ukrajiny, či například toho, že došlo k nepodepsání smlouvy o přiložení s celou řadu zemí východního sousedství. Máme tady další problémy, které vznikají z migračních proudů ve Středomoří a tak zde máme ten, to reálné riziko, že nám tady se nepodaří prosadit ten projekt eh, zřízení funkce schopného státu v Palestině. I toto je problém. To jsou tedy otázky, které jsem tady chtěla nadnést pro kolegy. A dále Tady je důležité, aby Evropa nestratila svůj postoj v rámci zahraniční politiky, ale proto, aby to tak bylo, aby si ho zachovala, musí změnit své struktury, svůj způsob jednání. Je důležité, abychom měli mnohem koherentnější zahraniční politiku jako EU, abychom skutečně koordinovali veškeré členské státy. Děkuji. Děkuji, jedný pan Austrevičius. Thank you, Chairman, indeed. Děkuji, pane předsedo. Ano. Kolegové, celé bezpeč- prostředí bezpečnostní kolem EU se změnilo. A řekl bych, e, že hybridní e, válka, kterou teď zažíváme na východě, opravdu eh, potřebuje jakousi hybridní eh, odezvu. Eh, musíme reagovat jinak ve srovnání s tím, co jsme dělali předtím. Musíme chápat, že jsou tady různá rizika a mají různé podoby, která se objevila na evropském kontinentě. A v zase, když se podíváme na kybernetickou bezpečnost, musíme i na stále více nalézat účinné a dobře načasované hm, reakce a mít správnou informační politiku. Jinak budeme prohrávat tuto válku protože máme tady celou informační propagandu, která nás útočí. Evropské eh, hodnoty, evropské politi- politi- evropská politika, pane, prosím, čas, jsou neustále kritizovány. A eh, zase, když si budeme říkat, že mm, eh, cena za solidaritu vůči Ukrajině je vysoká, žádná solidarita byla strašná, protože bychom zničili naše evropské hodnoty. Děkuji. Slovo má teď paní Intotelo.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 mluvím eh, jménem eh, Komory Evropské, Rumenského parlamentu. Chtěla bych vám pogratulovat eh, k této velmi rozpláhlé zprávě o vnější bezpečnostní politice Evropské unie. Chtěla bych udělat odkaz odstavci 21 této zprávy. Mluví se o rumunské pozici tady a situaci v Moldavsku. Myslím si, že osaciční dohoda je klíčovým aspektem. Myslíme si, že země jako Moldavská Česká republika, které eh, eh, zaznamenali velký eh, pokrok na evropské cestě, těm by měla být poskytnuta dodatečná podpora. Vítáme výsledky voleb v Moldavské republice, které nám ukázaly, že lidé tam učinili další krok ve směru Evropské unie. A je nutné, aby EU e i nadále podporovala Moldavskou republiku, ale zároveň Eh, potřebujeme, aby se udělali další kroky. Děkuji. Děkuji paní Lozing, která mě určitě tam odtamtud bude obhajovat. Eh, Samozřejmě, tak to učiním a vítám také možnost této rozpravy. Ráda bych poznamenala, že minuta a půl je velice málo času obzvláště když se jedná o speciální aspekty, jako například o aspekty rozpočtové kontroly v důsledku propojování. Není možné se tomu věnovat a proto já zde se omezím pouze na některé všeobecné poznámky. Budu muset se omezit. A zde vítám zprávu pana předsedy, a mohu ji skutečně pouze obhájit a to, že zde řeknu a tím, že řeknu zde, že je velice dobrá a že je velmi dobré, jakým způsobem pan zpravodaj, tedy pan předseda, tady představuje ve své zprávě ty základní linie evropské zahraniční politiky, jak je rozpracovává. Jsem velice vděčná za věty, které jsou hodné citování. Jasně zde ukazuje, jaký princip bychom měli sledovat a e, na jaké věci bychom se měli soustředit. Velmi jasně ze zprávy vyplývá, jakou roli by měla převzít Evropská unie. Měla by se stát totiž globálním hráčem a zde je třeba se zeptat, co pod tím chápeme. Ale jedna věc je jasné. My v Evropské unii pod tím chápeme spíše moc a vliv. A zde bych ráda poukázala na to, právě to řekl také pan Brok, že jde velice často o svobodu podniků, o svobodu občanů a další aspekty, o další aspekty občanství se ovšem tolik nejedná, spíše jde o moc a vliv a méně o humanistické hodnoty Evropy, které by měly být exportovány do světa. Moc a vliv se pak realizuje pomocí vojenských prostředků a pokud se to nepodaří, tak se tady postupuje cestou více toho špatného a neptáme se, zda jsme se spíše nedali, nevydali špatnou cestou. Militarizace Evropské unie se podporuje, to ale není nic nového. Toto eh, zde panovalo i před Putinem, takže děkuji vám mnohokrát, že obzvláště u mě dbáte na řečnickou dobu. Ne, paní Lezing, vy jste ji překročila o 50 sekund, takže jsem velmi velkorysí. A navíc jsem tady se nezasazoval o svobodu, za svobodu podniků, ale občanů, to si ještě pročtěte v textu, tam to uvidíte. A slovo má nyní kníže Schwarzenberg. Äh, Pan Brock te právem podotkl, že veš, všichni občané Evropské unie a všechny státy požadoví stejný či podobný stupeň bezpečí, stejnou bezpečnostní situaci. To je velice správná poznámka, ale v každé zemi, v každém městě existují určité části města či země, kde ta nejistota je větší, kde je například více rozšířen zločen, kde se usídlily gangy a tak dále. My ale v současné době v Evropské unii a v NATO eh, hájíme postoj, že tam, kde jsou nebezpečí větší, by mě, bychom měli mít co možná nejméně policistů a to proto, protože například je, eh, eh, bychom tím mohli zločince provokovat. A proto my se tady tak jaksi e, snažíme nenasazovat naše pořádkové síly přesně tam, kde je to nebezpečí největší. To je skutečně zvláštní přístup. A e, když te se podívám na bohužel správný popis stavu některých evropských armád, tak jak to tady popsal pan Brok, nemohu tomu Eh, nemohu říct nic proti, nemohu tomu odporovat. Podívejte se na vojenské záběry ruského, ruské okupace Krymu a východní Ukrajiny. Zřídka vídám tak velice dobře vybavené vojenské jednotky. Mají nové uniformy, nové nákladní automobily, nové zbraně, jsou disciplinovány ve výborném stavu. Ruská armáda v současné době je skutečně něco zcela jiného ne, než ta velice eh, jaksi oslabená armáda Sovětského svazu v jeho posledních letech. Děkuji, ale máme mnohokrát. Děkuji, pane eh, předsedo. Asi nebudu potřebovat ani 90 vteřin. Vítám příležitost, ehm, zvláště tento formát, eh, který máme spolu se zástupci Národního ehm, parlamentů. Myslím si, že my zelení vítáme eh, poslední část eh, a podporujeme eh, také globální pravidla a řád založené těchto globálních pravidel, ale rád bych zdůraznil pouze jeden mm, bod. V odstavci 21 tady mluvíme o východním partnerství a e, jistě, že bychom rádi si ponechali e, závazek e, v celém asociačním procesu v tomto regionu, ale myslím si, že bychom vážně měli jinak přemýšlet o roli východního partnerství v rámci obecné zahraniční politiky a obrané politiky EU. A to ještě nezačalo a je nejvyšší čas, abychom toto zmínili. Děkuji. Thank you, Elmar. Děkuji, Elmare. Včera eh, paní Mogherini několikrát podtrhla, že potřebujeme strategii vůči Rusku. Má odpověď by zněla, že máme takovou strategii k Rusku a tato strategie funguje. Eh, za prvé, eh, musíme upřímně si přiznat, eh, že jaké jsou možnosti politického dialogu vůči Rusku a že tyto možnosti jsou vyčerpány. A že musíme pokračovat v našem rámci a musíme jednoceně postupovat, když budeme vynakládat další tlak a ukládat sankce vůči Ruské federaci. Pokud nebo když eh, Raska, Rusko učiní opravdové konkrétní eh, kroky a odsune se z Ukrajiny, pak eh, se bude, budeme moci pokračovat v politickém dialogu. Děkuji. Evropská... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád viděl takový svět, kde evropská perspektiva pro západní Balkán nebude pouze něčím, co se bude zmiňovat v usneseních a zprávách, ale že bude něčím, co skutečně existuje. Musíme přece ukázat svým partnerům v této části světa, že se jedná o něco, co je nedílnou součástí naší strategie, i když rozšíření je v současné době zablokováno a že v následujících pěti let k rozšíření nedojde. Cokoliv jiného by bylo e, špatně. Musíme odblokovat celý tento proces. E, nejsou tady nějaká nebezpečí, jak jsme se přesvědčili. Hovořím o Bosně a Hercegovině, hovořím o Makedonii například. Neměli bychom dělat příliš mnoho E, proto, aby celý tento proces se zastavil, protože v opačném případě jiní lidé a jiné země se přičiní, aby k sobě tyto státy přitáhly. Takže pozor, musíme se věnovat synergii. To vytvoření této úrovně, kde se bude vést dialog, to bych chtěl velice uvítat, protože tady máme možná e, dialog a spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. To je velice důležité, protože e, tady máme skoordinovaný příklad přístup je eh, jasné, že eh, eh, ukrajinsko-ruskou krizi nemůžeme vnímat jako regionální konflikt, protože kdyby to tak bylo, tak bychom možná mohli reagovat stroji takzvaného budapešského dohody. Ale stejně tady se naskytá otázka, jak to, že tato dohoda ještě nebyla zvážena. Určitě je tomu tak, že Rusko by nechtělo více či méně než 68 eh, brežněvských eh, doktrín. Jejíž hlavní téze eh, byla to, že suverenita jednotlivých států ehm, ehm, jsou ehm, v tomto společenství a dneska to slyšíme ještě pořád. Včera jsme tady zaslechli také podobné věty, což moc nechápu, protože toto je neúnosné. A proto, když se podíváme na všechny malé rozdíly, ke kterým dnes bylo to hodně řečeno, řečeno, je nesmírně důležité, abychom jednali sjednoceně a semknutě na tuto agresi, abychom nacházeli odpovědi, které e, se vztahují nejen Ukrajině, ale k celému evropskému společenství hodnot. Uh, thank you, Chair. Uh, Mr. Pas. Pan e, Pasko, náš stínový zpravodaj, již hovořil o konferenci a e, Pan Pasko bych chtěl poděkovat zpravodaji za pracovní dokument, který je skutečně dobrým základem pro diskuzi kolem celé e, tematiky. Dokument je opravdu velmi pečlivě vypracován a stejná strak, e, struktura e, založená je spíš založena na doporučeních eh, než na tradičním přístupu. Eh, pan Pasko se rovněž eh, domnívá, že tento dokument by měl být spíš strategický než podrobný. A k tomu jsou tady dva důvody. Za prvé je to dramatický vývoj na východním a jižním, na, za východními a jižními hranicemi Unie a za druhé je to otázka komise. Frakce SD se neustále zasazuje za koherentnější a výraznější zahraniční politiku. My tedy podporujeme vše, co je v tomto směru v dokumentu formulováno. Také jsme e, pro takovou strategii, e, která by e, posílila evropský právní rámec a odvoláváme se i k Helsinkám 1975. Pan Pasko souhlasí s hlavními prioritami evropské unijní zahraniční a bezpečnostní politiky. Musíme podporovat stabilizaci a mír v jižním a východním sousedství a zároveň je rozvoj e, politiky sousedství v této e, části Evropy naší prioritou a mělo by tomu tak být i do budoucna. Toto je klíčový text, e, klíčový test a musíme eh, si uvědomit, že jak obstojíme tady, tak to ovlivní Unii všude. Pak jsou tady, pane předsedo, ještě další eh, body, ale já vám předám zbytek textu písemně. Později děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dovolte, abych vám nejprve poblahopřál za váš, eh, k vašemu příspěvku. Eh, pan komisař Rám říkal včera, že se musíme také zabývat zájmy sousedů a já bych si přál, aby se to týkalo všech sousedů Evropské unie. Dnes eh, ve světě vidíme nový e, světový řád. Neuvažujeme již všichni stejným způsobem o tomto světovém řádu. A já chci plédovat za novou bezpečnostní strategii v Evropě s silným evropským pilířem uvnitř NATO. A nadešel čas se zeptat, zdali Unie a Spojené státy jsou stále na stejné vlnové délce a obhajují stejné zájmy. Podle mého názoru e, tady jsou často různé různé geopolitické odlišnosti mezi jedněmi a druhými a to by se také mělo projevit v naší politice. My musíme na sebe vzít jako Unie mnohem větší odpovědnost v oblasti obrany a souhlasím s tím, že tady je zapotřebí e, více e, peněz na národní úrovni, ale bez spolupráce na unijní úrovni jsou to peníze vyhozené oknem, takže já pléduji za e, společenství evropské i v oblasti obrany a to silné. Jinak se tady bude prosazovat dál a dál. E, Evropa více rychlostní, jak tomu je již v jiných oblastech. A tato politika potřebuje také odlišnou politiku vůči Rusku. My jsme v minulosti neměli strategii, která by se mohla nazývat skutečnou strategií vůči Rusku. A pokud chceme bezpečnost e, dlouhodobou, tak tyto vztahy s Ruskem jsou naprosto nenahraditelné. Děkuji zprávě ten poukaz, já myslím, že to tam máme ve zprávě, věnuje se tam otázce strukturální kooperace, ale myslím je si, že to téma budeme muset ještě rozvést, abychom posílili naši schopnost jednat. A děkuji, nyní má slovo paní Fortiga. Děkuji, pane předsedo. Tak, aby polští eh, tlumočníci mohli, eh, polští tlumočníci byli zaneprázdněni, tak budou hovořit eh, polsky. Ano, máme tady jsou tady podmínky pro to, eh, aby eh, jakákoliv zahraniční obrana politika mohla být úspěšná. Eh, a to znamená i strukturální spolupráci. A to znamená společné vnímání vůči hrozbám a výzvám, nebo hrozeb a výzev, před kterými stojíme. A to je oblast, kde jsme po minulá leta měli dost závažné problémy protože se nám eh, nepodařilo eh, vytvořit tento, eh, toto vnímání a mít porozumění pro tuto věc. A to vedlo k současné situaci, my mluvím tady o vztazích vůči Rusku, a mm, to se také vztahuje k situaci v Iráku a mm, i k hrozbám z ISIS, ze strany ISIS. Předseda už zmínil jinou otázku, která s tím souvisí. Mluvím tady o Mm, vnímání určitých vztahů jako mm, takových vztahů obchodních. Byl to možná naivní eh, přístup, anebo to možná eh, bylo naše selhání, že jsme tady nevnímali zřejmé výzvy, které tady po celá léta už existovaly. Země eh, střední a východní Evropy, které vstoupily do NATO, a e, národy těchto zemí nebyly dostatečně informovány v kontextu e, nebo nechápali správně vztahy NATO, Rusko. Rozuměňa mezi sojušníkami. Myslím, že bychom se měli držet určitých zásad a e, spojenci by měli být partneři a e, pak jsou tady ještě další otázky. Myslím, že nemáme čas, abychom e, duplikovali e, úsilí. Bylo by daleko jednodušší, kdyby se těchto věcí ujalo na to. Mě bohužel musím přerušit diskuzi, protože šest ministrů zahraničí už 15 minut čeká venku před dveřma. A takže bych rád poděkoval za vaše eh, diskusní příspěvky. Eh, rád bych eh, vás, členy národních parlamentů a zástupce národních parlamentů, pozval. Znovu chtěl vás vyzvat k tomu, pokud máte nějaké zlepšovací návrhy nebo nějaké další návrhy, ještě než udělám návrh zprávy před Vánoci. Tato zpráva pak koncem ledna Ehm, bude přiložena eh, k žádostem návrhu pozměňovacím, ale eh, mám Dostal jsem řadu podnětů, které mě posílili v mém stanovisku, anebo je ještě mé stanovisko ehm, doplnili, obohatili, takže to všechno mm, zapracuji do své zprávy. Předem ještě děkuji ehm, za příspěvky a děkuji i za tuto dnešní diskusi. Teď eh, budeme hovořit s ministry zahraničí. Eh, bude to vypadat tak, že ministři zahraničí budou hovořit abecedním, eh, abecedního pořádku. Pak se ujme slova spra, spravodajci, vždycky, kteří se zabývají příslušnými zeměmi, pojmeme to dosti stručně a potom můžeme přejít k větší diskusi, tak jak jsme to dělali. Myslím si, že to by byl optimální průběh. Ladies and gentlemen, meine Kollegen Take your seat, please. Prosím, usaďte se, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát. Rád bych zde přivítal ministry zahraničí ze zemí západního Balkánu. A rád bych nás úvod něco ujasnil. A totiž, že Evropský parlament jako celek a jeho výbor pro zahraniční záležitosti mají velkou podporu, většinově podporují eh, soluňské dohody. Soluňskou dohodu v tom smyslu, že země západního Balkánu budou přizváni k tomu, aby se staly členy Evropské unie, pokud si budou přát na této cestě pokračovat. Nyní již pět let diskutujeme o tom, jak k této věci přistoupit. A nyní jsou již otevřené v podstatě jen technické věci, které vyjednávání rozhodně nebudou prodlužovat. Pan komisař Hán a také paní Mogherini včera jasně řekli, že není možná, aby docházelo k dalšímu oddalování a prodlužování v jiných než z technických důvodů. Pokud si e, státy západního Balkánu budou přát státy členem Evropské unie, tak my si to přejeme také, protože si myslím, že je v zájmu nás obou, aby i tyto státy se staly členy EU. Podporujeme diplomaticky, politicky, finančně, jakýmikoliv prostředky, tak abychom jim umožnili evropskou cestu. A dále zde vítám pana prezidenta Kaviče, což je předseda, respektive předsedu Černohorského parlamentu. A nyní navrhuji, abychom postupovali tímto způsobem. Nejdříve udělím slovo ministrům zahraničí. A to v abecedním pořádku podle počátečního písmene jejich země. Jako první bude mít za Albánii slovo pan Bešaty. Prosím. Thank you, Děkuji. Pět minut. Děkuji vám, eh, pane předsedo Broku. Dovolte, abych úvodem poděkoval Evropskému parlamentu a poslankyním a poslancům z unijních e, států, které konzistentně podporují e, přístupový proces a reformní proces e, v zemích západního Balkánu. Rád bych řekl pár slov právě k tomuto přístupovému procesu v případě Albánie v loňském v červnu, jak víte, se rozhodlo o tom, že Albánie se stane kandidátskou zemí a albánské orgány, albánská vláda e, projevili jasnou vůli jít cestou reform. E, my vnímáme celý tento proces velice realisticky. Eh, vidíme také statut eh, kandidátské eh, země jako přechodný, který bude následován i přístupovými jednáními. Doufáme, že celý tento proces bude důvěryhodný, otevřený. Je to pro nás šance a příležitost za myslet se nad tím, co udělat pro prosazování také právního státu, ekonomických reform a jde především o kapitoly 23 a 24. Celý tento proces musí být účinný a dynamický a e, důležitým pilířem toho přístupového procesu je právě ekonomická vládnutí, ekonomická zpráva. E, Světová banka Eh, nás umístila na 40. místě vzhledem k eh, našim jednotlivým eh, úspěchům a ekonomické zpráva je skutečným klíčovým bodem celého tohoto procesu jsou e, přijímány kroky, e, bezprecedentní kroky e, v oblasti prosazování práva a existují skutečně celostátní aktivní kroky k tomu, aby se vyřešily nejrůznější finanční problémy. Víme, jaké to bylo v oblasti rozpočtu, státního rozpočtu, v oblasti stavebnictví, školství, kde docházelo k nezákonným krokům a e, tyto všechny věci mapujeme, řešíme, e, abychom i v tomto měli e, jasno a čistý stůl. E, pět priorit e, přístupový proces je pro nás klíčových. Je to otázka reformy justice a i zde by vlastně nastolení vlády práva mohlo být důležitým krokem pro regionální soudržnost. Právě druhým bodem je ta regionální spolupráce. V posledních měsících dochází k intenzifikaci celého procesu. Propojení, konektivita je klíčovým slovem v západním Balkánu. Snažíme se skutečně e, v tomto směru soustředit na hlavní cíle. Krize na Ukrajině ukázala, že nejsme skutečnou eh, regionální eh, entitou, protože země reagovaly různým způsobem, různě na, eh, na krizi. Nejsme regionem také, protože nejsme dostatečně propojeni z ekonomického hlediska a to samé platí pro bezpečnostní oblast. Snažíme se teda také zavést novou fázi politických vztahů v regionu. Místo předseda vlády Rama nedávno navštívil Srbsko. Je to jasný signál, že otevíráme novou kapitolu našich vztahů nejenom vůči Srbsku, ale je to i sdělení celému regionu. A v tomto kontextu se domníváme, že proces rozšiřování musí být také vnímán eh, geopolitickým prismatem, eh, kromě těch technických kritérií a jednotlivých eh, kapitol. A pak je tady ještě benický proces, který je šancí, jak znovu vnést život do regionálního integračního procesu a zároveň se domnívám, že potřebujeme tento proces na plnit skutečným obsahem a vytvořit ekonomické projekty regionálního dosahu. Děkuji za pozornost. Pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, to, co pan minister zahraničí právě říkal, mohu z našeho pohledu jen potrhnout. A e, to, že Albány vidíme jasné e, úsilí, snahu po reformách, první úspěchy už jsou e, znatelné. A my i celou tu práci podporujeme velmi rozhodně, ze srdce, ale kde vidíme i nadále problémy, to je spolupráce stran v parlamentu, politická kultura, řekněme. Opozice i vládní frakce. Oni musí najít ještě lepší cestu, aby eh, spolu mohli spolupracovat a aby všechny strany mohly převzít úkoly. A k tomu určitě patří i eh, celá řada možností, které eh, musíme prodiskutovat. Cesta premiéra Ramana do Srbska. Tu rovněž posuzujeme velice pozitivně pro obě strany. Dohody, které byly podepsány během této návštěvy, nám ukazují, že jak srbská vláda, tak albánská vláda mají zájem na tom, aby spolu dobře spolupracovali a aby mladí lidé si mohli lépe, aby mohlo docházet k lepší výměně eh, mládeže. To je to, co je vždycky základem dobrých eh, vztahů do budoucna. A to byl jenom jeden z příkladů. Eh, celkově tedy se na cestu, kterou se ubírá Albánie, díváme velmi pozitivně. Tak to, jak, jak to bylo popsáno ve zprávě komise. Ovšem, zároveň víme, že je tu ještě celá řada věcí, které musíme splnit v oblasti eh, spravedlnosti eh, a boji proti eh, korupce, korupci, na cestě k otevřené transparentní zprávě. To jsou všechno oblasti, které budeme podporovat jak budeme moci, každá jako frakce parlamentní, ale i komise. Takže doufáme, že co nejdříve se e, začnou konat i jednání z Albánie. Děkuji. Bohužel neslyšíme. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové, dovolte, abych stručně pohovořil o třech eh, hlavních věcech, eh, kterými se zabývá v současné době má země Bosna Hercegovina. Eh, jedná se o zprávu o pokroku, která byla nedávno vydávna, vydána a před dvěma, třemi měsíci u nás proběhly volby a doufáme, že budeme mít vládu co nejdříve, alespoň rychleji než minule. Ohledně priorit bosenské vlády až se teda ustaví. Všichni hráči, kteří jsou teď eh, za ujati vytvářením koalic na všech stranách, ve všech úrovních, eh, vítají novou iniciativu. Eh, Brusel, Berlín, Londýn, která vlastně letos na jaře vznikla, včetně e, důležitých závěrů z Rady pro zahraniční záležitosti v Lucemburku v Dubnu, kdy vlastně vznikla nová osnova toho, co je e, zapotřebí učinit nejenom i hned, ale i po volbách. A i ta dnešní iniciativa je něčím, co všich, všechny zúčastněné strany vítají, protože to odpovídá tomu e, textu zprávy o pokroku a třem prioritám. My doufáme, že vláda bude brzy ustavená, že bude jasné, kdo je její součástí a co má kdo e, dělat a jaká bude ekonomická e, platforma nové vlády. Doufáme, že tato vláda bude se soustředovat na tři priority. Eh, na eh, vládu práva, na strukturální, bude se soustředit na strukturální dialog a reformu justice, boj proti organizovanému zločinu. Druhou prioritou je e, kompakt pro růst, ekonomická e, vládnutí. E, to již je něčím, co vlastně se realizuje v těch přípravných fázích na všech úrovních i za pomoci evropských institucí, které jsou v naší zemi samozřejmě přítomny. A potom je to za třetí ta priorita e, administrativní reformy, e, to je zase e, součástí komuniké z Dubna po zasedání Rady pro zahraniční záležitosti. My jsme opravdu přesvědčeni, že lépe fungující stát je něčím, co opravdu potřebujeme. A Sedy Finči je případ, který je třeba řešit rozumně, ale není to něčím, co by blokovalo E, reformu ekonomického sektoru. Další věc, která se týká regionální spolupráce. Z mého pohledu je regionální spolupráce e, těchto šesti zemí něčím, co nikdy na tom nebylo tak dobře jako dnes. E, když se podíváme zpátky, já nevím, jak dlouho Eh, to není podstatné. Prostě regionální spolupráce teď, eh, tak jak byla Soluní Soluni ustanovena za řeckého předsednictví, znamenala, že jsme se setkali s ministry celého, eh, celé Unie. Tam byla definována ta strategie pro západní Balkán v oblasti regionální spolupráce a my doufáme, že pokud bude úspěšná, tak to bude opravdu důrazným eh, krokem ku předu. Regionální spolupráce se také posunula dál na základě berlínského setkání eh, ministrů. My, kteří zde sedíme, se již scházíme eh, v poslední době tak často, že mohu říct, že se nestýkám s nikým častěji než s těmito lidmi, které eh, tady, eh, které tady vidím. A eh, musím, že tak, myslím, že tak to musíme pokračovat i do budoucna. A poslední věc, velice vítáme nadcházející návštěvu paní vysoké představitelky a komisaře Halma. Doufáme, že se do Sarajeva dostanou již za několik dnů a e, že se tedy budeme zabývat e, věry nejenom tohoto e, parlamentu, ale i závěry i dalších evropských institucí. Myslím, že to bude dobrá příležitost soustředit bosenské politické představitele a projednat ty všechny příležitosti, které nám dává ta poslední iniciativa, kterou můžeme nazývat jak chceme, ale důležité je, že existuje. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že to je skutečně excelentní myšlenka, e, takováto diskuze dnes zde s ministry e, zahraničních věcí západního Balkánu, abychom mohli pohovořit o společných výzvách, e, které je třeba řešit, aby se tyto země přiblížily Evropy. A já mám specifické otázky pro pana Kumčana. Nejprve se jedná e, situace e, v zemi po volbách 12. října. Mě e, by zajímalo, jak je na tom to vytváření vlády, jak se tento proces Eh, realizuje. My doufáme, že to tak eh, brzy bude, že vláda bude ustavena. Pan minister říká, že to bude eh, prostě kratší doba, než se vláda ustaví, než minule, ale kromě toho, co jsme tady mohli vyčíst z tisku o jednotlivých jednáních, mě by zajímaly další podrobnosti, jak je na tom ta příprava nové vlády. A rovněž by mě zajímala další věc. Chtěl bych vědět, zda tedy je šance nějakého konsensu ohledně e, programu, e, řekl bych, evropského programu e, země. Za druhé, k tomu, co ministr řekl na závěr, k německé či britské iniciativě mě by zajímalo, zda by se tato iniciativa mohla přetavit do takové evropské iniciativy. E, já jsem zaznamenal e, to, jak to ministr také formuloval v závěru. Je to nejednoznačné. E, já se totiž domnívám, že země musí mezi sebou vyvinout určitou snahu po koordinaci, zvlášť u takto významné iniciativy. A chtěl bych Eh, přál bych si, aby tady existoval konsensus v této věci mezi členskými státy, komisí i parlamentem. Nemůžeme dlouho zůstat eh, v takovéto nejasné situaci, nejednoznačné situaci, co se této nové iniciativy týče. A pokud by mělo dojít ke konsensu v této věci, tak to bude jasný signál, aby se země vydala směrem k Evropě, protože v tuto chvíli musíme hovořit jedno jednoznačně e, země není e, na této cestě e, k Evropě zapojena. Děkuji. Thank you very much, uh, Mr. Brock. I'm... Pane Brock, jsem velice potěšen, že máme dnes tu, tu příležitost vyměnit si názory s našimi kolegy z západního Balkánu a eh, se, s ostatními zástupci národních parlamentů. Měl bych tři body, které bych rád zdůraznil. První věc je eh, kontext, eh, v kterém se pohybujeme. Vy jste zmínil Soluň a myslím, že to je obrovské pozvuzení pro nás všechny že proces nebyl zapomenut a že stále ještě tyto principy eh, máme na paměti. Ehm, máme tady taky národní kontext. Ehm, Makedonie je země, která podepsala stabilizační asociační dohodu v roce 2001 a stala se kandidátskou zemí, dostala tento statut v roce 2005. Ehm, první doporučení potom bylo ještě zopakováno, se jí dostalo, takže byla započata jednání v roce 2009, mm, už šestý rok, kdy teď je pak na řadě eh, Rada ostatní členské státy, ale tento kontext to je velice povzbudivý signál mm, a myslím si, že bychom měli eh, se podívat na politický kontext Evropské unie, což znamená, že v příštích pěti letech mm, nepadne rozhodnutí v nových členských státech. Já si nemyslím, že to je zase tak dramatické, protože to odráží politickou realitu v členských státech a potřebu určité konsolidace. A Neměl bychom na to nahlížet jako na dramatický kontext, tedy eh, z pohledu zemí západního Balkánu, protože my taky potřebujeme, musíme také dohnat eh, tyto země ekonomicky a taky se musíme přizpůsobit systému, eh, ke kterému budeme, do kterého budeme vstupovat. Stav věci, druhý bod. V současné době se koncentrujeme na to, co komise definovala jako dialog na vysoké úrovni a myslím si, že priority jsou v souladu se všemi ostatními potenciálně přístupovými zeměmi z tohoto regionu oblast soudnictví, právní stát, kapitola 22, 23. 23-24 a pak média, transparentnost médií, reklamy, celý tento kontext, pak politické vztahy, eh, politická kultura, eh, interní vztahy mezi jednotlivými aktéry. Třetí věc eh, jsou doporučení v oblasti voleb, OBSE a podobně. My také máme tady zvláštní konkrétní kapitolu, která zní dobré sousedské vztahy. E, toto musíme znovu ještě e, popravit, protože e, dobré sousedské vztahy nutně neznamená, že nemáme další dobré vztahy s jinými zeměmi, které nejsou členy Evropské unie. Já myslím, že tyto vztahy jsou dobré. Pak jsou tu dva členové Evropské unie, kde bych řekl, že co se týče Bulharska, tak máme dost dobrý dost dobrý rámec, v kterém komunikujeme a víme, o čem eh, hovoříme a věřím, že eh, tento vzorec ehm, eh, nás může dostat určitému závěru, ale důvod, pak je tady ještě další kapitola ehm, ehm, sousední strategické vztahy s Řeckem a tady je zapotřebí ještě přidat trošku další podmínky, tak, podmínky, abychom měli dobré vztahy mezi oběma zeměmi. Eh, v tomto kontextu eh, eh, musíme říct, že nemáme u nejlepší vztahy, před vztahy mezi Makedonií a Řeckem, ty jsou opravdu vynikající, vynikající, ale co se týče ekonomické oblasti, tady je spousta podniků, které jsou kodovány na burze. Co se týče obchodu, tak Řecko je velice důležitým partnerem pro Makedonii, jak co do vývozu a dovozu. A máme spoustu lidí, kteří v Makedonii stráví dovolenou, spousta řeckých turistů, takže toto je úroveň výměny, ale pořád politický komplex to je něco úplně jiného. A myslím, že tady se musíme angažovat. Ta angažovanost tady ještě úplně není dokonalová. Musíme překonat tuto překážku, nebo je to výzva. A třetí prvek, to se vztahuje k tomu, co jsem říkala předtím, a to souviselo s oním celkovým kontextem, nebo co děláme v oblasti reform. To je ekonomika. Dobře, Světová eh, banka vydává zprávu, Makedonie byla na třetím eh, místě, to znamená dost dobré umístění, ale stále ještě máme že eh, deficity, co se týče splňování masrických kritérií, to je další případ, další věc v evropském kontextu. Pak jsme na třetím místě v zadluženosti a Eh, máme tady určitý růst, ale celý tento eh, region a vztahy Evropské unii, to je něco jiného, protože každá eh, země v našem regionu, to je pod 15% HDP, když to srovnáme s průměrem ostatních zemí EP, Evropské unie. Takže musíme využít času, abychom dohnali tuto mezeru v ekonomice. Řekl bych, že nejdůležitější věc, kterou musíme teď sledovat, mm, je znovu Ehm, nastolit důvěryhodnost celý proces, ehm, tak aby se obě strany angažovaly. Ehm, musíme eh, očekávat, že sliby eh, splní potenciální, potenciální eh, kandidátské země, což by znamenalo, že my budeme moci začít vyjednávání a že tady teď nastane období, kde budeme muset se přizpůsobit tomu, co od nás Evropská unie bude očekávat, až, padnou, až bude moci učinit rozhodnutí otázky další rozšíření. Děkuji, pane Broku, a všem ostatním zástupcům jsem rád, můžeme dále diskutovat. Hvala lepa, gospod predsednik. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem frakce ALDE bych chtěl naše hosty ujistit, eh, že naše frakce je zcela pro eh, proces rozšíření. My jej eh, plně podporujeme a eh, to se týká všech států, které vy, ministři zahraničních věcí, respektujete. V parlamentu jsme nedovolili aby se prosazovaly a rozšiřovaly nějaké obavy a blokoval se tento systém rozšíření nedojde eh, že eh, k tomu, že by eh, rozšíření dostalo červenou. Minister zahraničních věcí hovořil o úspěšných ekonomických reformách. Míra nezaměstnanosti klesá a země nejsou zadlužené až tak příliš. A to jsou dobré zprávy. Makedonie je na cestě směrem k Evropě, ale existuje řada problémů. Evropská unie nebyla velice eh, efektivní eh, v řešení otevřených otázek. Je nepřípustné, aby Evropská komise eh, šest let po sobě doporučila otevření, zahájení eh, vyjednávacího procesu a aby k tomu nedošlo, protože otázka názvu státu ještě nebyla vyřešena. Já si myslím, že bychom měli být ambicioznější při řešení této záležitosti a domnívám se, že nová vysoká představitelka takto více ambiciozní bude. Částečně budeme pravděpodobně schopni vyřešit tuto otázku a myslím, že bychom tak měli učinit tím, že zahájíme vyjednávací proces aniž by předtím byla vyřešena otázka názvu státu. Myslím, že by vyjednávání mělo e, se konat. Makedonie problémy má, musí reformovat justici, e, musí zlepšit e, situaci v oblasti svobody projevu E, svobody médií a dalších oblastech. Největším problémem jsou obstrukce v parlamentu a tady si myslím, že obě strany by si měly uvědomit, že jsou odpovědné za budoucnost své země. Jak vláda, tak opozice by měly e, nést část odpovědnosti. Tak fungují evropské země a tak by měla fungovat i Makedonie. A vzhledem k tomu, že je země prostě neefektivní, tak se odslav v eh, politické krizi. Thank you very much, Mr. Chairman. uh, Pane před, děkuji, pane předsedo, milý pane Elmar Broku. Vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, vážení um, zástupci národních parlamentů, jsem velice potěšen, že mohu dnes mezi vámi být a jsem vděčen za to, že jste mě pozvali i ostatní přátelé eh, z regionu, abychom si vyměnili názory eh, k západnímu Balkánu a procesu rozšíření. Rád bych učinil pár krátkých poznámek. Za prvé, dovolte mi, abych začal tím, že zdůrazním to, že v posledních letech jsme byli svědky eh, změny vztahů mezi eh, těmito zeměmi a lidmi v eh, daném regionu. Tato změna vztahů je, je hmatatelná, viditelná a myslím si, že tento náš panel ministrů zahraničí z tohoto regionu dnes, kteří společně sedí před vámi, toto je velmi dobrým příkladem toho, že jsme se že na změnu trans, vztahu, vidíme jako změnu z přátelských na velmi eh, stabilní, stál se z toho velice stabilní eh, region, je tady interakce mezi vládami, lidmi, ekonomickými systémy a toto je velice důležitá věc. Chci říct si toto, tyto změny eh, jsou znamením stability a ukazují cestu do slibné budoucnosti, ale upřímně řečeno, tyto změny by nebyly možné, nebo byly možné pouze pozoruhodné podpoře, velké podpoře Evropské unii. Evropská unie podpořila eh, celý region procesem eh, rozšíření, technickou pomoc, podporou finančně eh, a i jinou politickou podporou poskytla. A v tomto smyslu si Evropská unie se zasloužila o to, že z tohoto regionu se stal mírový region, kde se zlepšuje regionální spolupráce a kde se také Ehm, ehm, usnadňují ehm, vztahy mezi jednotlivými zeměmi. Jsme velice vděční Evropskému parlamentu za to, že byl skutečným partnerem a velkou podporou v západním Balkánu a v mé zemi. Ale Protože jsme politici a zastupujeme tady naše státy, tak naše lidi, tak bych vás chtěl ujistit o tom, že v našem regionu Existuje takovéto vnímání. Eh, jsou tu určité výzvy, eh, před které tento region byl postaven, tedy určitý status quo a eh, je, když takhle jakoby usne takový region, tak to je největší hrozba, která může dnes nastat. Neříkám, že jsme nezaznamenali pokrok, udělali jsme pokrok, ale tím, že jsme dostali vaši podporu, to byla velice klíčová věc. Druhý bod který bych rád řekl, ten má roční s evropskou agendou. Integrační proces Evropy zůstává hlavní prioritou pro všechny vlády, včetně kosovské vlády. Eh, jsme velmi hrdí na to, že v posledních sedmi letech eh, jsme si vytvořili silnou eh, multietnickou společnost, ale zároveň sekulární Kosovo. Příštím týdnu budeme mít novou vládu ustanovenu a já jsem zodpovědný za svou stranu, hovořím tady teď jako politik, jsem zodpovědný za to, že se spíše vládní program. A tento vládní program bude obsahovat pět hlavních priorit. První z nich je ekonomická zpráva, druhá je právní stát, pak Atlantická, eh, Euroatlantická agenda, čtvrtá je otázka vzdělávání, reformy v, v oblasti vzdělávání, což je velmi klíčová věc. A číslo pět je eh, zdravotnictví, eh, sociální hodnoty, jistoty a spravedlnost. Jsme velmi hrdí na to, že rok 2014 mm, byl pro Kosovo historickým evropským rokem, protože jsme dokázali ukončit vyjednávání mezi Kosovem a Evropskou unii v rámci stabilizační a e, asociační dohody. Už jsme iniciovali tuto dohodu, započali s ní a doufáme, že příští rok bude tato dohoda podepsána a že se s ní začne, že se začne provádět co nejdříve. Toto je vlastně takový první, dá se říct, smluvní vztah mezi Kosovem a Evropskou unii. Ale eh, kde potřebujeme ještě podporu, eh, to jsou vízové eh, záležitosti. Kosovo zatím je izolovaným ostrovem, protože naši občané jsou jediní v regionu, kteří nemají právo cestovat bez víza. Začali jsme už s procesem dialogu, bylo to v lednu roku 2012. Jsme si vědomi toho, že je to celý technický proces, my se snažíme plnit to, co jsme slíbili, odvádíme svou práci, ale potřebujeme silnou politickou podporu z Evropské unie, z Evropského parlamentu tak, abychom tady měli datum, abychom, abychom měli eh, usnadněné vízové eh, možnosti, aby se dalo volně cestovat do šengenského prostoru a eh, do zemí Evropské unie. Můj čtvrtý poslední bod, ten má co s regionální politickým politickou spoluprací a procesem usmíření. Já myslím, že není pochyb o tom, že jedním z největších úspěchů evropské zahraniční politiky čtyři posledních 4-5 letech byl dialog, který byl veden mezi kosovským Srbskem. V roce 2013 jsme uzavřeli historickou dohodu. A myslím si, eh, že v té době eh, premiér Dačič, eh, současný zástupce premiéra Gučiče, hrál tenkrát velmi důležitou, klíčovou roli, ale dovolte mi, abych tady řekl upřímně, že Toto byl pouze začátek historického procesu, ne konec. Chci říci toto. Plná normalizace vztahů mezi Srbskem a Kosovem zdaleka ještě není ukončena. Dialog považujeme za situaci, z které mohou profitovat obě eh, strany, ale eh, zároveň Potřebujeme, musíme mít strategický eh, způsob myšlení a vědět, kam ten dialog by měl vést. Dovolte mi, abych ehm, nastínil pět ehm, kroků a řekl, jak by měl vypadat dialog v příštích letech mezi Kosovem a Srbskem. Za prvé, musíme plně implementovat veškeré dohody, kterých bylo dosud dosaženo. Ehm, nebudeme se snažit znovu o nich vyjednávat, nechceme eh, eh, se odchýlit od tohoto procesu. Za druhé, musí se všechny, odpojit všechny paralelní struktury rám, v rámci, v rámci území kosovského, za třetí plná integrace kosovských Srbů ehm, eh, do státních institucí, za čtvrté plné členství, eh, plnohodnotné členství Kosova v mezinárodním systému, včetně eh, OSN a také potřebujeme vzájemné, tady musí vzájemné uznání. Dámy a pánové, toto je přístup, který si, jak by Kosovo a Srbsko mohlo navázat ehm, dobré formální vztahy. A jestliže Evropská unie bude podporovat ehm, tuto myšlenku eh, dialogu, eh, tak aby z toho vznikl pak ehm, právní, závazný právní dokument mezi oběma zeměmi, tak pro nás toto bude velice důležitý krok, mm, tak aby vznikla mírová smlouva, která by měla zahrnovat zájemné uznání, diplomatické vztahy a také proces usmíření mezi oběma společnostmi jsme ochotni se eh, posunout ku předu. Máme jasný eh, plán a myslím si, že příštím týdnu, až eh, budeme mít novou vládu, tak začneme s další fází dialogu. Thank you, Chair, and also welcome. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla jménem naší frakce přivítat všechny ministry. Sedím tady vpravo, kdyby to chtěl někdo vědět. Uh, Každopádně bych eh, úvodem ráda začala eh, tím, že mě velmi potěšilo, že jak eh, komisař Hahn, tak místo předsedkyně Morgelíny říkali, že proces rozšíření je něčím, co musí pokračovat a s veškerou silou a mocí musí Evropská unie tento proces tlačit ku předu a to také Eh, zmiňuji proto, že prohlášení pana předsedy Junckera, eh, a to je mi líto, neneslo tento eh, slibný tón. A teď bych ráda hovořila o Kosovu, jsem zpravodajkou e, pro tuto zemi a úvodem bych ráda řekla něco, e, co tak cítím jako určitý problém posledních e, šest měsíců. Taková slepá ulička vznikla po volbách a jsem ráda opravdu, když slyším, že v příštím týdnu bude volba předsedy parlamentu a ustavena vláda. Je to také výborné, že tam budu přítomná, bude pro mě nesmírně zajímavé vidět ten proces um, uh, přímo uh, vlastníma očima. Chtěla bych také říct, eh, pane ministře, že já jsem eh, vnímala ty poslední E, volby jako projevem vůle lidí, aby došlo ke změně. Ty volby proběhly dobře a já teď doufám, že volba znamenala, že vláda se bude zabývat právě těmito změnami. E, je tady celá řada důležitých věcí, ekonomické, sociální záležitosti. Teď je období zimy i v Kosovu a situace v oblasti energetice, energetiky je něčím, co je potřeba vzít opravdu velice, velice vážně. Je třeba pracovat směrem k energetice energetické eh, efektivnosti, účinnosti a nespolehat pouze na uhlí boj proti korupci, boj za vládu práva a také zabývání se menšinami. Myslím si, že srbská eh, menšina má dobrý statut, eh, ale jsou tady další menšiny, romská eh, a jiné, ty také potřebují tu pozornost, které si zaslouží. Ano, já vím, že došlo k velkému pokroku, ale je třeba v něm pokračovat. A teď dovolte, abych se zabývala dialogem. Jsem velice ráda, že tady hovořili eh, ministři ze Srbska i z Kosova, že jsou přítomní. Mně se zdá, že je to opravdu důležitý proces, který povede také k eh, spolupráci na té regionální úrovni a k cestě do Evropy opravdu věřím, že obě země budou důsledně prosazovat to, co bylo slíbeno v dohodě vyplývající z dialogu. A chci zmínit jednu věc. Opravdu věřím, že velice brzy budu moci zavolat lidem v Kosovu prostřednictvím eh, kosovské předvolby a ne eh, přes Srbsko či Slovinsko či jiné země. To je taková hmatatelná změna, ke které také musí dojít. Těch pět kroků, o kterých hovořili ministři, to je něčím, co také většina v tomto parlamentu podporuje eh, na cestě k plné normalizaci vztahu mezi Srbskem a Kosovem. A poslední věc, a myslím, že vy jste to také ministře řekl, řekl velice trefně, jedná se o liberalizaci vízové politiky. Tady o tom také již několik eh, měsíců hovoříme, již končím. Je to velmi důležité, velmi důležitý signál, který prokáže, že i eh, občané Kosova budou moci cestovat volně po eh, Evropě a že nebudou jediným národem, který je na tom jinak. Je třeba, abychom hovořili hovořili stručně. Pokud eh, projevy budou trvat dlouho, tak celý proces může také trvat déle. Ivo Lučič. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, národních parlamentů. Tato událost odráží velké odhodlání Evropského parlamentu vůči procesu rozšíření a zároveň je to příležitost posoudit výzvy a také to, čeho bylo dosaženo na této cestě a zhodnotit různé hodnoty Evropského společenství a jednotlivých národů. Jsme optimističtí, že právní stát, řízení a také zlepšení ekonomických struktur naznačují, že další fáze procesu rozšíření budou podobně pozitivně, protože tady je jediná možná, toto je možná jediná formule pro všechny země, které jsou zainteresováni na bezpečnosti a dalším ekonomickém rozvoji západního Balkánu. Nedávna návštěva pana komisaře Hána v Černé hoře nám také ukazuje, je takovým pozbuzením, abychom i nadále pokračovali na naší cestě k Evropě, abychom se podívali na hlavní směry, které souvisí se splněním věcí věcí, které eh, jsou nezbytné pro přístup. Mm, už jsme uzavřeli eh, kapitoly, některé máme jich ještě několik otevřen. Aktivně spolupracujeme na mm, dalších kapitolách mm, a doufáme, že dosáhneme brzy výsledku. Jsme si vědomi výzev, které jsou před námi a jsme plně odhodláni dalším eh, cílům pro další reformy, tak aby z toho vyplnuli hmatatelné výsledky v oblasti právního státu a ekonomické zprávy. Co se týče právního státu, tady se snažíme přizpůsobit náš, náš akční plán, jsou to kapitoly 23, 24, 2024, tak abychom mohli posílit proces monitorování a mohli eh, sledovat to, čeho bylo dosaženo v oblasti ekonomické zprávy. Eh, soudnictví, byli tady zvoleni noví soudci, máme tady eh, nové ústavní pravidla, ústavní pravidla legislativní rámec existuje, eh, tak aby bylo dosaženo nezávislého soudnictví, také chceme bojovat proti korupci a organizovanému zločinu. Eh, očekává se, že toto nastane v souladu s eh, ekonomickými standardy. Toto bude vše schváleno v příštích týdnech, protože už se spolupracujeme s komisí svoboda médií. E, tady se snažíme vylepšit celé mediální prostředí a posílit etické standardy. Všechny případy násilí vůči e, novinářům v roce 2013 to bylo vyřešeno, protože e, tady trestní orgány pro trestní stíhání velice úzce spolupracovali s ostatními. Máme tady, tady také ostatní aktéry, s kterými spolupracujeme. Chceme posílit etické standardy v oblasti novinařiny a také etický kód. Etický kodex, pak je tu ekonomická oblast, zlepšení eh, ekonomického programu v předpřístupové fázi. Z ledna, v lednu 2015 se chopíme nového nástroje. Eh, máme tady roční program eh, to už bylo iniciováno a doufejme, že bude i implementován. Zároveň očekáváme silnější ekonomickou podporu eh, z Evropské unie do tohoto regionu, zvláště eh, co se týče zvýšených investic do infrastruktury. Toto je účinný nástroj pro lepší konektivitu regionální a eh, také proto, abychom dosáhli celkového ekonomického růstu. Je tady jasný vzájemný zájem, protože tady máme projekty Evropské unie a to posílí nejenom další ekonomický vývoj na západním Balkáně, ale přispěje to také k tomu, tomu, že se sníží tlak v celé v oblasti migrace. Regionální spolupráce je důležitá, chceme zintenzivnit ještě úsilí a mm, lépe pochopit proces usmíření, tak aby to vedlo ke stabilitě v regionu. V tomto smyslu Černá hora se soustředí na další eh, posílenou spolupráci a také v boji proti organizovanému zločinu. Jsou to infesturální projekty a podobně a chceme zlepšit celé podnikatelské prostředí. Dovolte mi, dámy a pánové, abych zvláště potrhl to, že tím, že se otevřou vyjednávání v oblasti zahraniční obrané politiky, to bylo v červnu 2014, i nadále jsme angažováni a chceme plně uspůsobit naši politiku politiku, eh, politice Evropské unie na tomto poli. Dovolte, abych využil této příležitosti eh, a poděkoval za účast a roli parlamentu. Ehm, ehm, ehm, Černohorský parlament se stal takovým důležitým aktérem. Parlament přesně sleduje vývoj mm, a snaží se nalezat nové účinné kanály komunikační s různými aktéry jako třeba společnostmi, eh, občanská společnost, eh, jinými orgány, dám o transparentnost procesu. Toto všechno jsou důležité aspekty, které povedou k úspěšné integraci. Děkuji. Děkuji a chtěl bych hm, předat slovo hm, hm, Černohorskému parlamentu, zástupu Černohorského parlamentu. Thanks a lot, Elmar. Děkuji, Elmare. Eh, Vážení kolegové, jménem naší delegace a jménem Černovského parlamentu chci vyjádřit potěšení, eh, že jsme tady. Černá hora je takovou velčí silou v tomto regionu v integračním procesu a náš parlament je, může být příkladem pro ostatní. Je, Eh, snažíme se eh, dosáhnout v oblasti exekutivní. Eh, spolu s Evropským parlamentem doufám vylepšíme tuto situaci a doufejme, že tady bude takový správný mechanismus, který vznikne v naší společnosti. Ale důležité je sestavit takový model pro celý region. My tady nemáme silné parlamenty v našem regionu ehm, Eh, nemáme ještě dostatek reform. 25 eh, let jsem teď oslavil v našem parlamentu, mezi tím jsem už byl v čtyřech různých zemích, jsem působil. A zažil jsem eh, různé systémy a tak jsem mohl posoudit to, co se mezi tím událo a jak velké jsou ještě naše mezery, jsem také viděl. Ale zažili jsme tady eh, transformaci. Podle mě to je nejlepší eh, eh, znamení pro společnosti v západní Balkáně. Doufám, že společně se nám podaří si uvědomit, že parlamenty jsou schopné posunout naše společnosti na této cestě k daleko produktivnějším způsobem. Normálním základem proto je právní stát. Justicia Regno Fundamentum. Toto je, myslím, základna pro všechny země, eh, které se usilují o nové demokracii. Toto je důležitý krok, když chcem, budeme chtít rozvíjet naše země. Je to způsob, jak nastolit důvěru v demokracii. To je eh, způsob, jak eh, můžeme přesvědčit lidi o dalším udržitelném vývoji a v legislativní oblasti můžeme vytvářet zákony tak, aby naše aktivity byly účinnější, ale společně, společně bychom toho mohli dosáhnout daleko více. A to je důvod, proč Evropská unie je, je takovým majákem v tomto regionu. Bez tohoto majáku bychom měli jenom pár lodiček, které se tady zmítají. Upřímně řečeno, bez vás by tento eh, region byl bez správné orientace. A pro nás je to dal velice mnohem důležitější, než si to budete představit, zvláště pro naše občany, pro Eh, jejich naděje, které eh, vkládají do této společnosti, lepší společnosti, která bude spravedlivější, eh, znamená to bezpečnější společnost a tak vkládají důvěru v tom, tom že stát bude dostatečně mocný, aby mohl ustát dalším výzvám v tomto přechodném období. A když se podívám na naše zkušenosti, pane předsedo, já e, věřím e, v Evropský parlament, e, věřím v práci výboru pro zahraniční záležitosti. Doufám, že se nám podaří docílit toho, co jsme si zadali. Černá hora je, hraje důležitou roli v celém integračním procesu na západním Balkáně. <clears throat> Mr. Chairman, uh, Pane předsedo, vážení hosté, naše frakce, frakce ECR, je plně oddána rozšíření Unie o západní e, Balkán, až budou tyto země připravené. Je to mimořádný příběh o úspěšnosti a opravdu vítáme Srbsko i e, Albánii, které se připojily jako kandidátské země k Montenegru, k Černé hoře a e, také souhlasím s tím, že komise, když šest let brání zahájení vstupních rozhovorů s Makedonií, nedělá dobře dobře. Musím říct, že eh, to je eh, že, se tady, že je dobře, že se otevřela kapitola 23 a 24 a že se uzavřela kapitola o vzdělání a vědě. Jsou tady ještě velké problémy s rozděleným, politicky rozděleným parlamentem, eh, takže parlament není vždy schopen eh, strávit aký a prosazovat eh, přijetí příslušných norem Naštěstí je ekonomika relativně stabilní, nezaměstnanost je poměrně vysoká, nicméně a jsou e, tady v posledních měsících zaznamenány e, určité demonstrace. E, Černá hora se také zabývá otázkou ISIS a e, toho, že někteří e, občané Černé hory se připojují k těmto e, ozbrojeným jednotkám ISIS a řeší to, což je velmi dobře. Je také dobře, že těch lidí je relativně málo. Pak je také dobře, že se připojila Černá hora k režimu sankcí vůči Rusku a zároveň je tady otázka eh, generálního prokurátora a jeho ustavení, eh, což je zásadní pro boj proti korupci. A eh, myslím si, že přistoupení Černé hory k otázkám regionální spolupráce. A k dalším je dalším příkladem toho, že se jedná o e, úspěšný příběh a další důkaz toho, že co je malé, to je krásné. Hvala, gospodine predsjedniče. Děkuji vám, pane předsedo a e, musím říct, e, že je dobře známo, že vláda Republiky Srbské e, si stanovila za cíl přistoupení k Unie. Je to jeden z našich strategických cílů. Došlo k historickým historickému pokroku vyjednávání o přistoupení Srbska k Unii jsou započata. E, to je strategický krok kupředu a doufáme, že e, budoucí přistoupení Srbska bude e, otázkou prioritní i nadále. Evropská unie Eh, přispívá eh, k zlepšení situace nejenom v Srbsku, ale v celém západním Balkánu. A tady mohou být problémy řešeny pouze a jedině dialogem. Eh, Evropská unie přispívá i k tomuto dialogu, k dialogu mezi Srbskem a Kosovem a dokázala svoji sílu E, při e, řešení e, problémů v západním Balkánu. Já chci říci, že vnímám Evropskou unii jako něco, co je mnohem významnější západním Balkánu a populárnější než v některých členských státech Unie. Eh, doufáme, že další období zaznamená eh, i eh, pozitivní vývoj v situaci Bosny Hercegoviny. My od Unie očekáváme Eh, ne to, že sníží eh, Prahy svých podmínek, aby eh, země mohly snadněji vstoupit do vnitř. Ne, každá země musí být souzená podle svých výsledků. My jsme připraveni postupovat po této cestě směrem k přistoupení. Chceme se utkat se všemi překážkami, chceme prosazovat právní stát a reformy. Jsme připraveni i nadále realizovat konstruktivní spolupráci, regionální spolupráci, eh, tak jak to bylo také potvrzeno na konferenci eh, ministrů zahraničních věcí a ministrů ekonomie západního Balkánu, eh, konferencí, na které jsme přijali závěry, ve kterých upřesňujeme, že stabilita a regionální spolupráce představují prostředek, který nám pomůže realizovat nutné předpoklady tedy k přistoupení do Unie. E, Srbsko Eh, hlásí, že 21 kapitol již bylo uzavřeno a eh, čekáme na eh, dokončení deseti nových screeningových procesů. Je třeba pokračovat ve stejné dynamice, ve stejném rytmu. Ty kapitoly, které již byly uzavřeny do posud, nám prokazují, že my máme k dispozici nutné kapacity a že nepochybně v brzké budoucnosti budeme moci transponovat celý aký komunitér. Dobře eh, víme, že některé členské státy eh, v Unii eh, doufají, že se Srbsko bude ještě více angažovat v oblasti svobodného projevu a svobody sdělovacích prostředků. Dřív než přistoupí k Unii, bude Srbsko ještě více slaďovat své politické pozice s pozicemi Evropské unie a v současné době se země chystá na to, že v příštím roce na sebe vezme velmi e, značný závazek a to je e, předsednictví Evropské organizace pro spolupráci a e, bezpečnost, což je naše největší úloha v tuto chvíli. Předseda bude naprosto objektivní, nestraný a eh, kompetentní přispějeme nepochybně k vyřešení krize na Ukrajině a podporujeme plně současné předsednictví švýcarské a také ty aktivity, které švýcarské předsednictví stanovilo, budou Srbskem prosazovány i do budoucna eh, Takže to bude náš eh, úkol v roce 2015 a eh, štafetu eh, předáme na rok 2016 Německu. Naší prioritou je normalizace a normalizace všech obyvatel v Kosovu a dobrý život pro tyto obyvatele. E, jistě e, každý hovoří co nejlépe o sobě samém. V tomto směru bych mohl hovořit poměrně obšírně. E, zvykli jsme si na to se setkávat na půdě jednotlivých evropských a mezinárodních institucí. Vídáme se prakticky každý týden, ale je třeba si také uvědomovat, jaká je realita v terénu a hovořit o těchto věcech otevřeně. A v tomto eh, slova smyslu musím říct, že je obtížné budovat eh, mír a stabilitu a velice, velice snadné rychle zbořit vše, co bylo až doposud vytvořeno. A proto apeluji na všechny ty, kteří se účastní mírového eh, procesu, včetně nás ze západního Balkánu, eh, včetně delegát, eh, zástupkyně Evropského parlamentu, aby toto vzali na vědomí. Před několika dny <clears throat> Evropský parlament diskutoval o Srbsku, o panu Šešelovi. Evropský parlament má právo diskutovat o jakémkoliv tématu, o kterém si diskutovat přeje. Ale je třeba třeba eh, vnímat, že eh, Srbsko eh, není zemí, které by prostě provizorně osvobodili pana Šešela. Ty země neinformovali Srbsko, nestavili si předchozí podmínky. Proces proti panu Šešelovi trvá již několik let. Jak je to možné? Soud Eh, pardon, Evropský parlament nereagoval, eh, když byl pan Šešel osvobozen, ale teď, teď se reaguje. My eh, na úrovni srbské vlády, já osobně jsme několikrát deklarovali, že pan Šešel je něčím, co zasobňuje minulost a že jeho politika se netěší podpoře v Srbsku a nevidím, proč si tedy e, klademe otázku, proč e, tedy srbská vláda e, na tato prohlášení nereagovala. Navíc je třeba vědět, že není možno si klást otázky ohledně jeho činností do té doby, než není ukončen celý soudní proces a co není odsouzen. Takže usnesení Evropského parlamentu a diskuze, které probíhají, byly analyzovány E, jako něco, co je důvodem ke zklamání. Srbsko se změnilo. Srbsko dnes není tím e, e, Srbskem, kdy Šešel byl předvolán před Mezinárodní soud v Hágu. je tady nová vláda od roku 2012, pan Ander Hodža a já e, bychom nebyli okolem stejného stolu, kdyby se situace v Srbsku nebyla změnila. A i z tohoto důvodu si přeji, abyste pochopili, že toto neděláme pro Evropskou unii, děláme to pro Srbsko. A proto tedy také opakuji, že všechny problémy, kterým čelíme, musíme e, řešit bilaterálně. Nevím, e, proč Srbsko a Chorvatsko nemohlo o těchto věcech diskutovat bilaterálně. Já toho lituji a e, moje návštěva v Chorvatsku byla zrušena, protože pan Šešel byl osvobozen ten samý den a jak jsem to také řekl sdělovacím prostředkům, dal jsem již několik Vydal jsem již několik prohlášení sdělovacím prostředkům, víte velmi dobře, co jsem o Šešelovi řekl. Je třeba eh, vědět jednu věc. Nemůžeme vždy eh, určité věci nebo se vrátit, vrátit zpátky a něco, co platilo e, pro Srbsko před 20 lety, e, to je schéma, které již není možno aplikovat. Situace se naprosto proměnila. Víte, e, musím to dneska říct, proč se dnes hovořilo o Kosovu. Nikdo nezmínil nutnost vytvořit soudní tribunál pro řešení válečných zločinů ani vaši zpravodajové o tom nehovořili. Já musím říct, já nejsem govoril o tom, že Haški tribunál je pustil na svobodu i Eh, já prostě musím říct, že tady eh, byli určití velitelé kosovští, albánští, chorvačtí. Nemluvil jsem o nich, nehovořil jsem o anticyrilické kampani, která je vedena v Chorvatsku, protože to představuje témata, která musí být diskutována na bilaterální úrovni, v bilaterálním rámci. Já prosto s vámi souhlasím v tom smyslu, že politika pana Šešela musí být eh, odsouzena, ale nesmí být odsouzeno Srbsko, protože Srbsko již tuto politiku odsoudilo a v současné době platí v Srbsku úplně jiná politika. Omlouvám se, že jsem překročil eh, svou řečnickou dobu a dovolte mi, Prostě eh, hovořil jsem mnohem déle, omluvte mě. Děkuji pouze několik poznámek tomu. Kolega David McEllis, který je předsedou uh, Evropské parlamentu, uh, eh, delegace pro západní Balkán Evropského parlamentu, je dnes ve Washingtonu, proto se nemůže tedy vyjádřit, takže jeho role se zhostím já a chtěl bych říci, že my celkově hodnotíme vývoj v Srbsku jako pozitivní a vidíme, že tam postupně dochází k implementaci závazků, které vyplývají z dohody o přidružení a stabilizaci, takže to je taková pozitivní poznámka. Já při své návštěvě Srbsku jsem rovněž viděl, že oni mají skutečnou vůli, jak si dokončit ten nutný transponační proces politické, hospodářské oblasti, také v oblasti právního státu, alespoň tedy zahájit rozhodně, tak, aby splnili podmínky přístupového procesu. Ovšem všem je jasné, jak obtížné je Eh, jinak nastavovat takovéto systémy, až už je to v oblasti právní, či v oblasti veřejné zprávy, či v oblasti důchodového systému, s veškerými těmi problémy, které to vnáší do veřejné diskuze a s veškerými těmi problémy, které to pak přináší pro vládu. Ale já jsem hovořila s ministerským předsedou a také s ministrem zahraničí a viděl jsem, že tam skutečně je jasná vůle pokračovat před v této politice a také eh, zahájit nutný boj s korupcí. A jsem si jistý, že Srbsko přistoupí konstruktivním způsobem k pozvání Evropské kolise v tom, aby se zapojilo do spolupráce k ochranného mechanismu eh, civilní ochrany. A dámy a pánové, myslím si, že i kroky které byly učiněny v souvislosti se Srbskem a Kosovem, budou pokračovat. A já z rozhovoru s, obou, s oběma stranami mám pocit, že obě dvě strany se v rámci svých možností snaží skutečně postupně s tímto procesem pokračovat nadále, krok po kroku, tak, aby tento problém postupně mizel během let. Není to problém, který bude bránit procesu rozšíření a my bychom mm, ten proces měli podpořit. Myslím si, že Srbsko má tradičně dobré vztahy s Ruskem, což je vlastně jedinečná šance pro Srbsko pro mírové řešení v rámci vnímání své e, pozice jako předseda OBSE, což nastane v roce 2015. A Myslím si, že bychom v tomto měli Srbsko podpořit a také dobře víme, že v Srbsku přetrvává ještě řada problémů, které je třeba řešit, například reforma právní, otázka korupce, ale viděl jsem, že oni jsou ochotni ten problém řešit a v Srbsku, ale také i jinde panují velice tvrdé diskuse o tom, jak se přistoupit ke zpracování minulosti, vypořádání se s ní a jak řešit budoucnost. Německý kancléř Konrad Adenauer jednou řekl, že historie je zde proto, abychom se z ní poučili tak, abychom se v budoucnu zachovali lépe. Historie tady nemá být proto, abychom upadávali a spadávali do starých vzorců. A já si myslím, že toto je poukaz a podnět, který bychom měli v této souvislosti nejenom s ohledem na Srbsko, ale celkově si my jako politikové neustále uvědomovat, abychom dokázali naši budoucnost utvářet pozitivně. Děkuji vám mnohokrát a vracíme se k diskuzi a slovo má jako první pan Balenkovič. Děkuji, pane eh, místopředsedo Broku, děkuji, děkuji panu ministrům, eh, podporuji ambice všech vašich zemí ve snaze eh, připojit se k Evropské unii a vítám eh, zvláštní pokrok, který zaznamenala Černá hora. A byl bych potěšen, kdybychom mohli konečně otevřít přístupová jednání se Makedonii. A také se těším na větší participativní demokratickou kulturu v parlamentu makedonském a albánském, protože to napomůže zvýšení věrohodnosti obou zemí na cestě do Evropské unie. Bosna Hercegovina eh, je v jádru našich, jádru našich priorit, eh, zvláště po volbách 12. října a eh, budeme se těšit na vytvoření nové vlády která ehm, bude mít, <clears throat> tady bude ústavní povaha podpořena a bude vás určitě podporovat vašem úsilí. Ehm, ehm, a co se týče posledních eh, poznámek pana ministra zahraničí Dačiče ze Srbska, který hovořil o eh, usnesení Evropského parlamentu, eh, já bych rád eh, řekl, že včera jsme měli takovou rychlou, zažili rychlou reakci eh, hlavně vyšetřovatele Bramerce, který eh, žádal, aby znovu byl nastolen řád, aby Šešen se vrátil do tribunálu, před tribunál v Hágu. A mm, pane ministře, vy jste řekl, že Evropská unie je v Srbsku velice populární a také doufám, že evropské hodnoty budou v Srbsku velmi populární veřejná eh, válečnická retorika Čečena, ke kterému, eh, které se vrátil, eh, ta je tak nepřijatelná a je to něco, co vyžaduje pohrdání. A měli bychom jasně odsoudit tyto věci a tyto jasné prohlášení, to bylo toto jasné vyposelství Evropského parlamentu. Pokud chcete být věrohodným kandidátem, protože přístupový proces tady jde hlavně o věrohodnost, pokud chcete pokročit na své cestě přístupu takové, tak mm, nemůžete mm, ignorovat, mm, nemůžete neodsoudit retoriku Šešeň byl propuštěn, podle mého názoru, omylem z tribunálu z Hágu, ale měli byste jasně vysnat tady signál. Bez mikrofonu. Ano, děkuji, pane předsedo. Vy jste tady zmínil velmi správně eh, prohlášení ze Soluně. My to plně podporujeme. 28. listopadu Francie prostřednictvím svého ministra pro evropské záležitosti připomněla, že přistoupení Srbska k Evropské unii eh, bere jako eh, prioritní cíl pro stabilitu v regionu. Víme, že rozšíření unie je teď předmětem technického technického moratoria eh, na dobu pět let eh, s nadějí a odhodlaně eh, podporujeme dlouhodobějším výhledu přistoupení Srbska k Unii. Toto moratorium chceme využít tím nejlepším možným způsobem a začít exemplární vyjednávání. A doufáme, že to přistoupení bude následovat po dlouhém vyjednávání, ale že proto to vyjednávání si je tiž stavíme určitě určité priority. My jsme se poučili z potíží z minulosti. Vytvořili jsme mechanismy spolupráce a verifikace po e, přistoupení některých zemí. To není uspokojivé a proto potřebujeme a přejeme si, aby přistoupení e, států e, byly, bylo teď již děláno tak, že tyto státy budou plně připraveny a budou moci těžit v předstihu z evropské solidarity a budeme eh, dělat maximum proto, aby měli uspokojivou justici a efektivní administrativu. Eh, mohli, bychom začít, eh, mohli jsme začít vyjednávání s justicí a právem, s těmito kapitolemi a to je dobré. A možná, že by bylo dobré, kdyby nejprve skončila diskuze, či alespoň v výrazně postoupila diskuze u těchto dvou zásadních kapitol a poté teprve se zahajovaly eh, jednání nad kapitolami dalšími. Eh, chceme především, aby eh, to vedlo celé k harmonické a úspěšné integraci v Evropské unii. Děkuji za pozornost. Najprej bi vas lepo pozdravila in še enkrat zagotovila vso mojo. podporo. Eh, nejprve bych také ráda přivítala naše hosty a chtěla bych vám vyjádřit podporu ve vašem procesu. Jsem velmi ráda, že vidím politickou vůli z vaší strany, ale chtěla bych eh, učinit tři poznámky. Eh, budou to tři poznámky o ostatních eh, zemích. Za prvé, je to věc korupce, veliký problém. Ale co je ještě problematičtější, je pluralismus a svoboda médií, eh, dále politický, ekonomický tlak na ně, útoky na novináře, bez možnosti nezávislého vyšetřování. Toto není eh, charakteristika moderní společnosti. Myslím, že eh, se musíte udělat něco více eh, pro nezávislou, nezávislé novináře. Musí se vytvořit správné prostředí, protože novináři, kteří jsou pod tlakem, nejsou dobrou věcí pro demokratickou společnost. Dnes ráno jsem se setkala s aktivisty z zemí západního Balkánu a jsou to bojovníci za práva LGBT. Homofobie, to je velmi vážným problémem a e, vy s tím musíte udělat e, ještě něco více. Pově se stále více nových zpráv o diskriminaci, o útoku vůči těmto skupinám a jiným zranitelným skupinám jako e, členům různých menšinových společenství. Takže toto by měla být výzva pro všechny, nejenom region západního Balkánu, ale i širšímu světu. Děkuji. Pane předsedo, Řecko vždycky eh, silně podporovalo eh, proces rozšíření Evropské unie. Eh, na západním Balkáně. Eh, v našeho předsednictví jsme zvláštní důraz kladli eh, na erovskou perspektivu západního Balkánu a jeho zemí a aktivně jsme se snažili podporovat evropskou integraci. Tento cíl je nevyhnutelně propojen s národními reformami, které mají být uskutečněny kandidátskými zeměmi v souladu s Ehm, procesem SP a kritérií, kodaňskými kritérii, stejně tak jako utvářením dobrých sousedských vztahů, ehm, což k tomu patří také proces usmíření a také je zapotřebí eh, se věnovat eh, otázkám ehm, vzniku nacionalismu. Podporujeme tyto eh, země v jejich zásadním úsilí. Za prvé jde o politická a ekonomická kritéria a také budování a provedení reform veřejné správě, stejně tak jako nastolení vytváření dobrých sousedských vztahů, to jsou vlastně podmínky eh, pro přístupový proces. Také jsme sledovali posouzení komise eh, eh, těchto kandidátských zemí. Chtěl bych také něco říci dále. EU is sending missing... Ano, máme tady, tady smíšená mise poslala do Skopje. Hlavní otázka nebylo by to využíváno jako alibi pro eh, nedostatek, eh, nedostatečné reformy. A eh, rád bych ještě potvrdil, mm, že Řicko stojí za evropskou perspektivou této země a za předpokladu, že Evropská Evropa a její kritéria budou plně mm, splně naplněna, včetně mm, nastolení dobrých sousedských vztahů a také urovnání různých problémů. Děkuji. Hvala lijepa Podržávám politiku prošiření. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji politiku rozšíření podporuji eh, veškerá jednání, která jsou občas obtížnější, jinde zase méně, ale eh, nebyla bych ráda, kdybychom eh, některou zemi nechali stranou, protože stabilní Balkán znamená stabilní Evropu. E, a chci teda také e, zmínit aroganci pana Dačiče, který není vítán v tomto parlamentu. My jsme nežádali e, Eh, aby Srbsko bylo identifikováno s tím, co říkal pan Šešel. My jsme pouze chtěli, aby srbská vláda jasně prohlásila, že nepodporuje pana eh, eh, Šešele a jeho prohlášení, protože my víme, že pan Dáčič byl kdysi těsním spolupracovníkem pana Šešela a proto jsme jenom chtěli, aby srbská vláda velmi jasně prohlásila, že Šešelova prohlášení nepodporuje. To je vše, co jsme žádali, to je vše. Děkuji. Thank you, thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. V zahraničním výboru eh, Latemburského parlamentu také velmi těsně sledujeme, co e, srbští kolegové a další balkanští kolegové realizují. Děkuji, že jste přijeli, děkuji také za tento užitečný dokument. Je pro nás e, velmi e, dobrý, když diskutujeme o rozšíření. A dovolte, abych citoval z pracovního dokumentu vašeho výboru. Je to tak trochu problém pro sebe sama. Eh, Výrazné eh, výzvy, které či je to program sám o sobě, výrazné výzvy, které se tady postavily do eh, cesty eh, těchto zemí směrem k Unie, musí být řešeny. Já si myslím, že takhle je to prostě jednoznačně řešeno. To je program sám o sobě, řešit tyto výzvy. A potom samozřejmě je třeba, aby Evropská unie pomohla eh, tyto problémy řešit daným státům. A my musíme pak mapovat, jak se s nimi vyjedná vykonávají jednotlivé země. To je pro nás úkol na následujících pět let. Využijme tohoto času. A závěrem bych chtěl říct, že samozřejmě přeji eh, všem balkánským zemím eh, co největší úspěch ve reformách a také nezapomínejme, je třeba eh, pracovat na usmíření nejenom mezi těmi, těmito zeměmi, ale také uvnitř těchto zemí mezi jednotlivými skupinami obyvatel a také mezi většinami a opozičními stranami v parlamentech těchto států. Liberal Group, Thank you, Chair. I keep myself brief. Děkuji, pane předsedo. Pojmu to stručně, vážení kolegové, eh, vážení ministři. Eh, vítám vás v Evropském parlamentu. Mé otázky se vztahují eh, k Srbsku. Uprostřed října Srbsko a Rusko podepsali dohodu, memorande a protokoly během návštěvy ruského prezidenta Vladimíra Putina v Bělehradě. Jeden z nich je dohoda o vojenské a technické spolupráci. Další dokument je dohoda o vzájemné ochraně klasifikovaných informací. Srbsko slíbilo, že nebude Eh, navalovat další eh, sankce Rusko a že eh, šlo také o South Stream. Zároveň zahajujeme jednávání se Srbskem o přístupu. Na povčerejších volbách, a toto je moje otázka, je, je pan, jste, jste ochotni uvalit další sankce na Rusko? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem ehm, vyjádřit švédskou silnou podporu pro eh, proces, procesu nebo eh, rozšíření. Je známo, že eh, my jsme tradičně vždycky byli zastánci tohoto procesu. Ale eh, zároveň jsem chtěl potrhnout význam možností do budoucna pro členské státy. Tato eh, možnost je sil, velkou silou pro to, abychom eh, mohli do, dosáhnout dalšího vývoje v zemích, které bojují a se snaží jít na cestě do lepší budoucnosti. Za Švédsko bychom rádi na ta, vstřícní a chtěli bychom Eh, říci, že je tady řada možností, jak eh, spolupracovat eh, s zeměmi, které se vyvíjejí a které se chtějí vydat eh, ve směru eh, západnějším. Eh, myslíme si, že jsou tu důležité hodnoty a otázky, kolem kterých bychom mohli navázat spolupráci, například oblast lidských práv, demokracie, rovnost, zohledňování práv LGBT a nediskriminace a jsme ochotni vás podpořit vaší práci jak jsem uvedl, eh, jsme velcí zastánci procesu rozšíření a doufáme, že budeme moci do budoucna eh, přivítat i více zemí v evropské rodině. Eh, a až budete připraveni, až budou naplněny standardy, tak budete přivítáni v Evropské unii. Toto je něco, co švédský parlament velice silně podporuje. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Pokud se podíváme na zprávu o pokroku na západním Balkáně, tak zjišťujeme, že ke každé zemi je velice přesně popsáno kapitola 23, jak tam žije menšina Romů a dalších. Někdy došlo k pokroku, ale převážně zjišťujeme, že romské menšiny tam žijí skutečně ve velké chudobě, co se týče práva na vzdělávání, na bydlení a také přístupu k sociálním systémům, že ta situace je skutečně katastrofická. Proto se ptám, zda by se k tomu vyjá, mohli vyjádřit pánové ministři zahraničí a zmínit se o tom, jaká opatření plánují jejich státy, aby se situace romské menšiny a dalších menšin zlepšila. A ještě poznámka sekretariátu výboru pro zahraniční záležitosti. Jsem vděčná za podkladové dokumenty, které jsme dostali v rámci přípravy této schůze. Ale pokud se podívám na ten pracovní dokument a které se tedy týká pokroku a výzev eh, na západním Balkánu, tak musím říci, že se tam situace, o, o situaci domů zmiňuje pouze jednou a týká se to jedné země, pouze tam. A já bych si tedy přála v budoucnu. Tato situace byla představena v takovýchto zprávách eh, jaksi vhodnějším způsobem. Děkuji. not here anymore. Then I asked. Uh, Paní Beck, požádám. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je mi skutečným potěšením se společně zde sedět se šesti ministry zahraničí po tom krvavém rozpadu Jugoslávie. Já si na tu dobu ještě velice dobře pamatuji. Tato společná cesta směrem k Evropské unii zde se ptám, je tady nebezpečí ohrožení a to proto, že najednou, jak jsme o tom hovořili včera, z Ruska přichází nové geostrategické zaměření, nové geostrategické zájmy, které byly velice dobře eh, jasně formulovány, když eh, v Radě pro bezpečnost měl být eh, prodloužen, mandát pro EUFOR, nebyl konsenzus na tomto prodloužení a poprvé v Radě eh, bezpečnosti Vitalij Čurkin, eh, ruský velvyslanec při OSN, prohlásil tehdy, že Rusko je proti jakýmkoliv mezinárodním jednotkám v Bosně a to proto, že to souvisí, či respektive urychluje integraci této země do EU a do NATO. Já se tedy ptám, musíme se tady připravit na nějakou situaci, kterou stále ještě nevidíme, či nechceme vidět na nějakou změnu. Mám tím na mysli také to nebezpečí, že Srbská republika by mohla eh, provést referendum tedy Republika Srbska, mám tím na mysli tak, jak a prohlásit svoji nezávislost tak, jak jsme to viděli na východní Ukrajině, v Jižní Osecii, na Krymu, v Abcházii a v dalších oblastech? Kde, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω ερώτηση προς τον αξιότιμο Ευχαριστώ, pane předsedo chtěl bych se obrátit k ministru zahraničních věcí Albánie, ale nevidím ho v sále, takže si ten svůj řečnický čas ponechám na později, je, je-li to možné. Is he here still? Andronius Atsobalis. Andronius Atsobalis. Charles Nemeth. Děkuji, Elmare, za slovo. Blahopřeji vám všem, kolegové. Jménem maďarského parlamentu bych rád vám vyjádřil vděk za vaše příspěvky a vyjádřil, že po tolika jednáních s řadou z vás se tady můžeme znovu sejít v tomto formátu a chtěl bych také poděkovat předsedovi Elmaru Brokovi za to, že zorganizoval toto setkání s vámi e, a námi a e, že se tady můžeme takto eh, dis, eh, sejít kolem diskuze. Myslím si, že ta zpráva je dobrá a přesná a my, Maďaři, si zvlášť vážíme možnosti eh, řešení historicky zakořeněných otázek menšin a chtěl bych se také zmínit o procesu usmíření mezi Srbskem a Maďarskem. Děkujeme panu Dačiči, panu Ikoličovi a také panu Vučičovi, premiérovi a chci vám říci, že sdílím obavy pana Dačiče ohledně pana Šešelia. Myslím si, že případ pana Šešelie si vyžaduje opravdu důkladnou analýzu, jak je možné, že se vrátil do Srbska, aniž by byl vynesen rozsudek. A co se týče západního Balkánu, tak bychom vždy měli mít na paměti, že západní Balkán a tato situace se mohou zhoršit. Je tady velice důležitá věc, kterou jsme právě zaslechli od eh, paní Beck. A v tom smyslu, že politika, zahraniční politika eh, Ruska eh, změňuje, změní politiku vůči Bosně Hercegovině, především v oblasti energetické. A neměli Neměli bychom také zapomínat na nebezpečí radikálního islámu, který se může zakořenit v zemích eh, západního Balkánu. Takže musíme vidět tato eh, prázdná místa a to, že je třeba je zaplnit. Eh, pan předseda Juncker řekl, Eh, před několika dny, že pět let nedojde k rozšíření. Čas, eh, celá řada z nás to zmínila. A ministrině zahraničních věcí Polska Hanna Sovocká řekla, že my jsme deset let slyšeli eh, od Evropské unie, že musíme čekat pět let. Já doufám, že toto bude jiných pět let, ale prostě v střední Evropě máme určité zkušenosti. Domnívám se, že předseda rady a Evropská komise a vlastně e, celý nový establishment Evropské unie najdou způsob, jak vyjádřit e, trochu pozitivní e, sdělení a gesta západní Eh, západnímu Balkánu, eh, tím spíš, že jsme v budově eh, Antalově budově a blízko pátému výročí. Chtěl bych zmínit jednu věc. Ano, e, západní Balkán se musí připravit na rozšíření, ale co Evropská unie? A tady dovolte otázku. Já si myslím, že teď by tady měla nastat e, otázka další zprávy. Je připravena na rozšíření Evropská unie? Jsme schopni přizvat těchto šest zemí je západní Balkán problém a nebo je západní Balkán pravděpodobně částí řešení evropské e, ekonomické krize. Potřebujeme, abychom byli připraveni mentálně, politicky a ekonomicky na západní Balkán. A to hned od samého počátku. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Mr. Chair. Pane předsedo. Vítám pane ministry. Je hezké vás tady vidět sedět pohromadě. Kdyby mm, bylo ještě, eh, ještě vás víc, tak by vám, vám říkal mocná sedmička. Pár obecných poznámek o budoucím procesu rozšíření eh, v státech západního Balkánu. Není možné pokračovat bez zájemné důvěry, pochopení a podpory. A musíme E a tak eh, eh, o integraci eh, musíme přicházet s novými řešeními pro trvalé problémy a zároveň musíme znovu dát název politice rozšíření. Pokud se nám to nepodaří, tak budeme daleko od Eh, se vzdalovat od situace dnešní. Je tu pár pozitivních kroků, které byly učiněny v posledních letech. Černá hora Srbsko zahájili otevření Albánie, eh, dostala statut kandidátské země, ale také jsou tady eh, trvalejší problémy. Zhoršování se situace v Makedonii, to je signál vnitřní frustrace v této zemi. Myslím si, že bychom neměli do budoucna zvážit nejenom tento bilaterální problém, ale nahlížet na to jako na otázku evropskou. V Bosně Hercegovině jsme zažili, jak Eh, země eh, eh, může vnitřními strukturami být oddalována od tohoto procesu. Musíme najít cestu, jak dostat tyto země znovu na cestu k Evropě. Vztahy mezi Srbskem a Kosovem a Srbskem a Albánií musí být dále vylepšovány, mm, jsou naprosto klíčové pro dynamičnost celého procesu v celém regionu. Narušování procesů, které jsme tady zažili, bojkot parlamentu, jak to nastalo v Makedonii, Albánii, to je něco, co jsou velice rušivé praktiky. Také otázka přibližování se několika zemí k zahraniční obrané politice a nebylo by dobré slyšet ministry, vyslechnout si vysvětlení ministrů k této otázce. Děkuji, pane předsedo. Bez mikrofonu. Uh, two things. Um... Dvě věci. Na jedné straně to byl velice hezký den. Mohli jsme zaznamenat pokrok, které učinili státy západního Balkánu v posledních letech. A když tak cestujete do těchto eh, zemí, když jste cestovali za poslední století, tak jste tam viděli obrovský pokrok na jedné straně. Na straně eh, druhé je to politování hodné, že jsem znovu slyšel hlasy které nejsou moc tak pozitivní. Připustme si, eh, že některé eh, osobnosti jsou to některé eh, hlasy, které se vměšují, nebo osoby, které se vměšují do problémů jiných problémů. Protože eh, Šešen to mají různé národy to postavu ve své historii v 21. století. Takže bychom neměli se eh, zabývat šešeny, v sousedních státech, ale našimi vlastními. To je jedna věc. Druhá, když se eh, podíváme na historický eh, pokrok, na historii je určitě velice rozdílná a toto, za to nahlížejí zvláště sousedé. To je jasné ale neměli bychom žádný národ nutit, aby přijímal náš pohled na historii. Možná eh, po několik generací eh, se nám ehm, ehm, podaří dosáhnout takové situace, kdy budeme mít podobný pohled na historii. I když možná nikdy nebude identický, ale budou to podobné názory. Ale nemůžeme nutit, eh, v, nutit za 20 let nebo v celém tomto procesu, kdy budou přicházet do Evropské unie, nemůžeme žádného souseda nutit, aby přijímal náš pohled na historii. A e, rád bych toto řekl, protože to nikdy nepřinese pozitivní výsledky. E, měli bychom se zabývat budoucností, naší společnou budoucností a ne naší částečně e, hrozivou minulostí. Děkuji. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς συμφωνούμε όλοι ότι... Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci říct, že asi všichni souhlasíme s tím, že evropská perspektiva pro západní Balkán je cesta, z které není návratu, eh, z které není eh, odchylek. Eh, nemůžeme se vrátit ke všem těm neštěstím, které si toto které si tento region prožil v tolika letech. A jako stínový zpravodaj pro Černou horu se chci zeptat zástupce Černé hory, zdali byly přijaty nějaké iniciativy, eh, co se týče právních nástrojů pro financování politických stran a jak to vypadá s bojem proti korupci. A chtěl bych také reagovat na eh, za eh, ministra západ, pro zahraniční věci Eh, jenom, ale aby tady bylo eh, skutečně spravedlivé řešení, tak je třeba výjít ze zdravého úsudku a z reality eh, těchto dvou zemí. Pani Intotero. Salutem prezenca Děkuji vám, pane předsedo. My vítáme přítomnost ministru zahraničních věcí západního Balkánu na tomto jednání. Rumunsko i nadále podporuje e, přistoupení e, všech těch států, které si přistoupení k Unii přejí a všech těch států, která respektují E, přístupová kritéria. To zůstává hlavním faktorem, který samozřejmě určuje e, i rychlost, se kterou bude ta zem, která země přijata. E, také vítáme ten balíček na rok 2014, který je jasným při zpěvkem k celému procesu a opakuji, e, rychlost přistoupení je diktována pokrokem jednotlivých zemí. Také podporujeme obecný přístup Evropské komise, co se týče e, procesu rozšíření. Byli bychom rádi, kdyby Evropská rada vyslala jasný signál, co se týče e, politiky rozšíření na základě plnění kritérií jednotlivých kandidátských zemí. Děkuji. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министři. Kolegové, vážení ministři zemí západního Balkánu, pro nás v Bulharsku je jasné, že jediným Jedinou možnou cestou dalšího rozvoje západního Balkánu je, aby se eh, stali členy Evropské unie. To by byla cesta eh, k rozvoji a prosperitě a nezapomínáme na to, že eh, tyto země z historického i kulturního hlediska jsou členy Evropy. Ale mm, nemohu přejít mlčením v situaci kolem lidských práv v Srdsku a v Kosovu. A to je skutečně věc, která je velice důležitá. Eh, získal jsem informace z Makedonie, ze Srbska. Eh, jsou to situace, které nám dělají veliké starosti. Eh, jde o pronásledování různých osob a vlády v těchto zemích musí reagovat na tato obvinění, protože tady mluvíme o nedodržování lidských práv. Narušuje se vše, za čím tady stojíme. Děkuji. <coughs> Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, ho, ráda hovořila chorvatsky. Ráda bych přivítala ministry zahraničí jeho evropských zemí. Podpor, podporovala jsem všechny řečníky. Dnes je leží mi na srdci váš pokrok, ale jak řekl místo předseda delegace eh, z Bosny Hercegoviny, zvláště se zajímám právě o tuto zemi a skutečně doufám, že vláda eh, bude brzy vytvořena tam. Ale protože Srbsko eh, je v centru pozornosti, mluvíme o srbských vztazích Rusku a Češeňovi a někteří z vás eh, zmínili eh, to, eh, co eh, Srbsko ukazuje vůči Rusku. A to se týká také situace kolem hranice chorvatské, to je také hranice s Evropou, s Evropskou uní. Pane ministře, to, co jste nedávno říkal, možná to bylo špatně interpretováno, ale říkáte, že Srbsko mělo mít přístup k moři my bychom eh, rádi, kdyby Srbsko nezůstalo neutrálně, ale aby eh, eh, stálo při Evropské unii jako plnohodnotné kandidát pro možný přístup do Evropské unie. A co se týče usnesení, nechceme Eh, destabilizovat Srbsko, ale rádi bychom, kdyby Srbsko eh, mm, eh, zohledňovalo evropské hodnoty a po včerejším prohlášení pana Bratmerce Šešeňce musí vrátit před Hákský soudní tribunál. Chtěli bychom, abyste mluvili jasnými slovy, abyste se distancovali od tohoto případu. A mm, také bychom rádi konstatovali, že podporujeme, že, že, aby se řekli, že podporujete evropské hodnoty a distancujete se od Češení. A v tom pak vás budeme podporovat a pak i rádi budeme sedět u takovéhoto společného stolu do budoucna, ale důležitá je také usnesení parlamentu, eh, pomocí kterého jsme docílili hodně úspěchu. Děkuji. Hvala predsjedniče, pozdravljam prisutne ministre i ovaj format razmjene stajališta. Eh, pane predsjedo, vítám ministry a celý formát naší diskuze eh, v tomto parlamentu. Není tady žádný silný vnitřní eh, tlak eh, na eh, proces rozšíření, to je jasné z toho, co řekl pan Juncker. Projekt evropského rozšíření není mrtvý, ale vstupuje do konečné fáze a bude zabírat menší místo v veřejném prostoru. Jsou tady ještě jiné iniciativy, jak podpořit spolupráci a vnitřní reformy v zemích západního Balkánu. Dobrá iniciativa určitě je britsko-německá eh, iniciativa, eh, tak jak znovu dát podnět eh, Bosně Hercegovině, aby se dostala na svou evropskou cestu. Ale ehm, také angažovanost vlád v západním Balkánu je stejně tak důležitá, nebo dokonce i více. Vím, že západní Balkán se nestane brzy člen Evropské unie, protože Chorvatská, vůli chorvatské eh, hranici eh, k západním Balkánu eh, vím, že přístup zemí západního Balkánu eh, eh, Evropské unie bude eh, konečným krokem. Ale my máme hranici s těmito zeměmi a je také naší zodpovědností, abychom zahojili rány, které byly způsobeny dávnými válkami. Takže bych panu Tačičovi rád řekl, že usnesení EP k řešení je něco, co, byste, co jste měli udělat před námi, protože my jsme už odsoudili to, co jste měli odsoudit vy, sice válečnou retoriku, historiku eh, tohoto člověka. Toto je také eh, prvek, který vede k destabilizaci ehm, eh, ehm, a nepovede to k míru na západní Balkáně. To znamená, tím, že se budete od tohoto distancovat, ehm, tím můžete být příkladem ostatním zemím a toto určitě musíme vzít v potaz. Děkuji. Uh, děkuji, pane předsedo. Já vítám uh, současné stanovisko k západnímu uh, Balkánu. Jsme nepochybně v lepší situaci než před několika lety. Také vítám všechny ministry zahraničních věcí, kteří sem dnes přijeli a děkuji za jejich příspěvky. Pane předsedo, Eh, různé eh, oblasti eh, jsou předmětem různé míry pokroku v různých státech západního Balkánu. Já podporuji nicméně tento proces, nicméně jsou tady určité problémy. Eh, s Bosnou Hercegovinou. Eh, Britové a Němci eh, chtějí učinit vstřícná gesta, navrhují určité věci. Vítám také to, co řekl komisař Hahn a já osobně se dostavím, se budu nacházet v Bosně Hercegovině později tento týden. Je třeba realizovat změny, kterých je víc než zapotřebí. Je třeba realizovat konkrétní kroky, které by eh, změnily situaci v oblasti eh, především organizovaného zločinu a korupce. Děkuji vám, pane předsedo, velice stručně. Nemusím snad říkat, že plně podporujeme proces rozšíření západního Berklánu a Eh, jsem velice rád, mimořádně eh, rád, že tady vidím země, které již zahájily jednání. Dovedete si představit, eh, kdybychom neměli tu evropskou perspektivu pro západní barla, Balkán v těchto velice nejistých časech. Dvě dobře míněné rady, přátelské rady Eh, regionální spolupráce je předpokladem pro jakékoliv rozšíření a také koordinace když se mohou využívat přístupové finanční prostředky pro vybudování infrastruktury eh, a to je nově umožněno evropskými eh, pravidly. A podívejme se na situaci v Albánii, v Makedonii. Je třeba ukončit určitý bojkot eh, a třetí věc na závěr my budeme ty jednotlivé země posuzovat podle jejich eh, skutečné situace a některé země by měly přestat pořád poukazovat na historii a zatěžovat ta jednání určitými reminiscencemi. Děkuji. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τους Υπουργούς των Δυτικών Βαγανίων. Děkuji, pane předsedo. Chci pozdravit ministry zahraničních věcí západního Balkánu a chci tady zmínit uh, uh, uh, uh, uh, uh, to, co řekl minister zahraničních věcí firmu o dobrém sousedství e, s Řeckem. Řecko se snaží. E, to není ale případ našeho souseda. Já jsem nedávno předložil návrh usnesení parlamentu ohledně jména a jazyka e, tohoto státu. A odpověď od předsedy Eh, Evropského parlamentu eh, bylo eh, následující. Je třeba respektovat rozhodnutí Rady bezpečnosti a jmenovat tuto zemi Makedonii. Já to ovšem musím takto zmínit, protože to nebyl tak, ten, ta, nebyla ta situace dnes a tady. Eh, firm je neustále nazýván Makedonií i kolegy zde v sále, což je nepřípustné. Chci také říct ministrovi zahraničních věcí firm, eh, že pos, pokud jeho země si bude přivlastňovat historii a název Makedonie, tak vlády Eh, se mění, ale není možné, aby řecký lid eh, přijal eh, myšlenku podpořit přistoupení takzvané Makedonie do Unie. Děkuji, nyní navrhuji, aby ministři zahraničí vystoupili v opačném pořadí než na úvod. Ale nejdříve jedna poznámka z mé strany, pokud dovolíte znám z historie, že mnoho věcí nás často odděluje, dělí. A stále ještě pokládám za zázrak, že 9. května 1950, tedy pět let po konci druhé světové války, přesně pět let poté francouzský ministr zahraničí Robert Schuman nám Němcům nabídl, abychom na základě plné právo rovnoprávnosti, nediskriminace vytvořili Evropské společenství uhlí a ocely. Myslím si, že v na veškeré ty krutosti druhé světové války, na holokaust, skutečně my jsme nic takového to neočekávali. A myslím si, že to byl jeden z největších dnů minulého století, že Robert Schumann za toto nikdy nedostal Nobelovu cenu míru, je pro mne nyní s odstupem času a s odstupem let skutečně velice špatné. Pět let po takovéto válce s tím, co se je spojeno s německým jménem v důsledku této války, ale bylo to motivem evropského sjednocovacího procesu. Říci, že tyto věci, které náleží minulosti, nám nepomohou dál, ne, že musíme skutečně za nimi udělat tlustou čáru, hledět do budoucna. A o to také jde v procesu rozšiřování. Evropská unie nemá přispívat k tomu, aby se řešily problémy minulosti, ale má je učinit přebytečnými tím, že budeme žít ve společném právním pořádku a budeme naše zájmy propojovat. A je to také proces, který si nepřejí pouze pro západní Balkán. Abychom spolu jednali a spolu žili na takovémto základě, to je, to je ten skutečný motiv, té srdce evropské sjednocovací politiky. A pokud si tento cíl vytkneme, tak můžeme i v budoucích generacích se vyhnout tomu, co jsme si navzájem udělali v minulosti. A myslím si, že bychom na toto vše měli pohlednout právě z této souvislosti a v této souvislosti, z této perspektivy to prodiskutovat. A tím se obracím na všechny strany. Nikoho z toho to nemůžeme vyjmout. Musí se na tom podílet všechny strany, jinak to fungovat nebude. Toto je základ, na které můžeme budovat náš proces rozšiřování a západní Balkán, který byl po celé desítky, stovky let bojištěm válek, krutostí. Tento Balkán může na tomto společném základě být doveden do společné budoucnosti. A já si myslím, že proces vyjednávat, přístupový vyjednávání nás přesně může vést touto cestou a bude tím základem, aby vše fungovalo. A nyní vás tedy prosím, abyste vystoupili v opačném pořadí. A jako první e, poprosil bych ministry, aby se vyjádřili během 4 až 5 minut. Nejde o to, abyste detailně odpověděli na veškeré jednotlivé otázky. A jako první má slovo pan Dačič. Děkuji, pane předsedo. Během Eh, svého projevu si nemyslím, že bych byl arrogantní, jak řekla paní Tomašič. Já jsem jenom představil naše stanovisko k problému, eh, který eh, Srbsko řeší. To znamená, je to určitý právnický cirkus, který kolem Šešela existuje a bylo to Srbsku vnuceno Mezinárodním soudem. Srbsko se toho nezúčastnilo. Samozřejmě to víte. Z politického hlediska srbská vláda a premiér a já a všichni další ministři jasně řekli, že takováto politika nemůže eh, se těšit v Srbsku nějaké podpoře a že nikdo normálně uvažující v Srbsku by takovou politiku eh, podporoval. Nikdo by ji prostě nemohl podporovat. Možná, že zástupci Evropské unie v Bělehradě eh, to lépe pochopili, protože jsme o tom s nimi hovořili. Víte, co řekl šéf stáleho zastoupení Unie. Bylo to úplně jasné. Evropská komise také hovoří jasně v této věci. Nemáme se před kým za co omlouvat. A když tady vidíme určité, určité Eh, určitá obvinění paní Tomašič, tak já musím říct, i když eh, paní kolegyně tady není, protože ji tady nevidím, eh, že opravdu je tomu tak, že každá země má svého šešelia. Ona řekla v chorvatské televizi, Chorvatsko je pro Chorvaty, komu se to nelíbí, tak může odejet. To je přece něco, co by mělo být s Evropským parlamentem také řešeno, odsouzeno. Já prostě nemohu přistoupit na to, že bych tady dostával od někoho jako ona nějaké eh, eh, výtky. A já jsem nikdy nebyl kolaboratorem, eh, spolupracovníkem Šešelja, jak dobře víte. V těchto dnech v Srbsku se v Bojanovci vede společné vojenské eh, cvičení chorvatské, eh, bulharské, rumunské, makedonské, eh, americké a naší armády. Máme spolu dobrou spolupráci a musím říct, že co se Ruska týče, Rusko nás neovlivňuje v našem postoji k Evropské unii. A chci říct ještě jednu věc. Naprosto souhlasím s panem Plenkovičem, který řekl, že rétorika, takováto rétorika je prostě něco, co je třeba třeba e, odsoudit, ale buďme korektní, buďme spravedliví. Je třeba takovouto retoriku e, opravdu odsuzovat všude, kde k ní dochází a ne starat se jen o to, co se děje e, u sousedů. My například nechceme nebo nesouhlasíme s hnutím ustašovců v Chorvatsku, s anticyrilickým hnutím v Chorvatsku, ale jako ministr eh, jsem na tom jinak. Například jsem s vámi velice dobře spolupracoval s vaším výborem jako ministr eh, vnitra a eh, nestarali jsme se o minulost. Spolupracovali jsme, měli jsme velmi dobré vztahy. Došlo k velice dobrému jednání v Bělehradě a všude jinde. Máme politickou vůli, abychom šli ku předu, a nebo se budeme neustále vracet a zdržovat se minulostí. Tady evidentně jde o e, diskuzi e, mezi Chorvatskem a Srbskem. Paní, já jsem neřekl, že Srbsko si přeje mít přístup k moři. Já jsem učinil takový žert. Řekl jsem, že Srbsko je jedinou zemí e, jaderské iniciativy, která nemá, a Jonského moře, která nemá přístup k moři. A je to iniciativa, která Eh, byla naším přáním eh, vlastně odedávna a historicky jsme si vždy přáli mít eh, k moři přístup, ale nemáme skutečně žádnou tendenci, žádnou chuť mít teď k moři přístup. Já osobně to vidím takto. Eh, Chorvatsko je členem Evropské unie a vy byste nám měli jít příkladem eh, vzhledem eh, k tomu, jak si na tom stojíte, příkladem v demokracii. Nemusíme se milovat, ale musíme hledět do budoucna a nebo se budeme neustále hašteřit a budeme ve sporu. Ono je jednodušší mezi sebou se hádat. A opakuji, my odsuzujeme veškerou politiku, která spochybňuje stabilitu, důvěryhodnost a mír na Balkánu, včetně takových eh, eh, šovinistických eh, a neonacistických projevů, které se, dejme tomu, týkají Šešelia v Srbsku, ale také existují v Chorvatsku a také v Albánii. Byli jsme toho svědky při fotbalovém utkání v Bělehradě, takže jde o stabilitu v regionu, o mír v regionu a musíte si přece uvědomovat, že my jsme tady eh, opravdu učinili mnoho a pokročili hodně ku předu a jsme připraveni v tomto směru pokračovat, pokračovat v normalizaci našich vztahů eh, s Chorvatskem. Myslím si, že minulost musí být řešena určitým způsobem a že bychom se měli soustředit na budoucnost. Měli bychom se starat o budoucnost, ať už bude vláda v Chorvatsku jakákoliv. My si nemůžeme vybírat místo, kde se narodíme a nemůžeme měnit minulost, ale můžeme můžeme ovlivnit svoji budoucnost. A i když jsme tady slyšeli různá eh, prohlášení, odlišná prohlášení, což je v, na Balkáně takovým eh, běžným jevem, tak si uvědomujeme, že nemůžeme žít jedni bez druhých, že musíme eh, koexistovat. Thank you very much once again. Ještě jednou chci poděkovat za tuto příležitost vyměnit si s vámi názory o evropské perspektivě pro státy západního Balkánu. Děkuji velmi za slova pozbuzení Hmm, stručně okomentuji dvě věci. Za prvé, eh, byla to otázka další legislativních reform, jak jsem řekl tak v mých úvodních poznámkách. Eh, poté, eh, co se úplně provedou ústavní pozměňovací návrhy, tak teďka náš parlament bude diskutovat o zásadním balíčku reform a doufejme, že v průběhu příštích týdnů toto bude schváleno, už se to chystá což znamená v oblasti soudní, eh, nezávislosti soudnictví. Eh, tady mluvíme o eh, zvláštním úřadu pro státního zástupce, potom práva soudců a podobně. Plus ještě tady balíček boj proti korupci, Ehm, financování politických stran, eh, to tady bylo konkrétně zmíněno, eh, potom eh, lobbying, potom otázka konfliktu zájmu, stejně jako etický kodex ehm, členů parlamentu. To je dost zásadní balíček, který mm, opět opět eh, představuje něco, co vyplynulo z akčního plánu na roku 2013-2014 a po ústavních změnách a eh, těchto, eh, schválení těchto zákonů budeme mít velice solidní základnu pro to, abychom mohli nadále pokračovat na naší cestě, která bude velice důležitá pro to, abychom ukázali, že mm, všechny tyto eh, reformy budou účinné. Druhá otázka se týkala sociálního začlenění romského obyvatelstva. Eh, rád bych řekl, že to je jedna z priorit eh, na poli lidských práv a určitě jsme eh, učinili už celou řadu opatření eh, pro to, abychom eh, dosáhli tohoto začlenění. Jsou to, je to sociální oblast, pak situace na trhu práce. Myslím, že v nedávno jsme zaznamenali určité úspěchy, ale ještě se musí hodně práce udělat. Taky antidiskriminační radu tady máme, která sled, má sled určité monitorovací mechanizmy a také máme parlamentní výbory, které se věnují stejným věcem. Takže společně s Evropskou unii, ale různými agenturami budeme pokračovat, abychom docílili dalšího pokroku. Děkuji. Thank you very much, uh, Mr. Pane předsedo, za první prohlášení se pronesl uh, anglicky, teď přejdu do Němčiny, protože mý přátelé, kolega Hopusky a my přicházíme ve setkání um, Uh, na tuto akci a Kosovo je jako nezávislý eh, člen příště, budu hovořit francouzsky, ale tentokrát ukončím nebo zhrnu eh, to, co jsem říkal eh, v Němčině. Dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že v otázce Ost- Kosova zde nepadlo příliš mnoho otázek, já se pokusím na ně zodpovědět, ale myslím si, že ta základní otázka je to, jak bude region vypadat během dalších čtyř, pěti let. A to je otázka, jak tedy bude vypadat celý západní Balkán během příštích čtyři, pěti let. Jak jsem dříve tak trochu za, se zauvažoval nad tím, že tady máme určité vnímání jakousi narrativu, statutu quo v regionu. Myslím si, že Evropská unie i nadále se tomuto regionu velice věnuje. Ale pokud Evropská unie během dalších pěti let se soustředí zejména na svou vlastní vnitřní konsolidaci, tak si myslím, že my na Balkánu bychom také měli mít jakousi regionální konsolidace. já se pokusím tedy vysvětlit, co podle mne tato konsolidace znamená. Za prvé, já si myslím, že s ohledem na Balkán eh, lze říci, že evropská integrace je z mé kosovského pohledu není tedy rozšíření, ale je to konzolidace. Rozšíření je podle mě Turecko nebo Ukrajina, ale ne Balkán. A Myslím si, že proto, že protože Balkán vlastně obklopen ze všech stran evropskými zeměmi a také to myslíme z hlediska historického, kulturního a zemědělského, že to prostě vždy byly evropské země. A zároveň chci říci, že máme v této oblasti dvě velké regionální výzvy. A poslední vývoj na Balkáně další vývoj na těchto výzvách bude velmi záviset. Ta první výzva se týká otevřených bilaterálních otázek a my se musíme soustředit na to například, jak dále budeme pokračovat v procesu normalizace vztahu mezi Kosovem a Srbskem. Z naší strany musím říct, že my jsme ochotni v rámci časového harmonogramu 3 až 5 let dořešit veškeré otevřené otázky, které máme se Srbskem a uzavřít mírovou dohodu tak abychom měli skutečné usmíření obou národů. Ale nezávisle na tom procesu normalizace mezi Kosovem a Srbskem, zde existují i další otevřené bilaterální otázky v tomto regionu, o kterých není záměrně hovořit nebudu, protože zde spolu se mnou sedí mý kolegové. A ten další aspekt těch regionálních výzev, jak se o nich hovořil, souvisí interstátním ním a interspolečenským usmířením. Souvisí to s nedostatkem hospodářského rozvoje, s nedostatkem ekonomického rozvoje a také s nedostatkem investic a infrastruktury, ale zejména s nedostatkem právního státu, a to zejména v boji proti korupci také to souvisí s eh, nedostatky v oblasti svobody médií, práv menšin, tak jak to již zde zmiňovala řada kolegů. Co se týče samotného Kosova, máme obrovský zájem na tom, abychom během dalších let i nadále pokračovali v procesu konsolidace našeho nového státu Již nyní nás uznalo 108 států, jsme rovněž členy různých regionálních, ale také evropských a také globálních organizací. Kosovo je státem, vždy to stát zůstane a proto žádám veškeré členské státy, které Kosovo ještě neuznali, aby učinili rozhodnutí a Kosovo uznali. Posílilo by to Evropu, ale posílilo by to také Kosovo. A zároveň se na vás obracím jako někdo, kdo je činný v politice a s prozbou, s přátelskou prozbou v tom smyslu, aby v příštích letech se pozitivně rozhodovalo pro naše občany, tak aby naši občané mohli rovněž užívat eh, svobody cestování. My z Kosova jsme velmi uvítali to, kdy došlo eh, letos k rozhodnutí, které se týkalo Moldavska, v tom smyslu, že moldavští občané požívají liberalizace víz. A myslím si, že volby v Moldavsku by dopadly eh, minulý, minulou neděli jinak, pokud by nedošlo k té vízové liberalizaci. O co se tedy snažím? Co chci říci? Tam eh, v Moldavsku to bylo geopolitické rozhodnutí a já si myslím, že to se týče Kosova třemi silnější politickou vůli tak, aby i naše občané mohli cestovat eh, svobodně do zemí šengenského prostoru. Pane Broke, já bych chtěl vám ještě jednou velmi poděkovat za to, že jste mne společně s mými kolegy z eh, našeho regionu pozval na tuto schůzku a jsme vám velmi vděční velmi vděční Evropskému parlamentu a všem národním parlamentům za masivní podporu, kterou Kosovo získalo. Děkuji. Thank you very much. I think that we have, uh... Děkuji vám. Já si myslím, že jsme tady schrnuli asi ty nejvýznamnější eh, skutečnosti a že jedním z nejdůležitějších eh, bodů bylo, co tady řada z nás řekla, že nejsme od toho, abychom opravovali minulost, ale abychom se soustředili na věci budoucí. A v tomto kontextu nejdůležitější věci je, když slyšíme eh, o standardech, o evropských hodnotách, eh, tak jde o to, abychom Eh, nestrávili maximální eh, čas a energii tím, že budeme vypouštět Makedonii z zprávy o pokroku či makedonštinu z eh, jazyků a tak dále, ale spíš se zabývali reálnými problémy. Podporujeme jednání. To je nástroj, který dává členským státům možnost, aby se soustředili, soustředili svá E, své úsilí na reformy. Reformy jsou zapotřebí napříč západním Balkánem. Je to fakt. Nejde o reformy pro reformy. E, jde o to si uvědomit, e, že nemůžeme věci zneužívat, teď hovořím o Makedonii ne snad, že bychom se nezabývali eh, prioritami Unie, ale jde o to, že eh, kulháváme, protože není tady koncensus. Eh, to je stále věc, která tady je řešena. E, jsou politici, kteří říkají, že pokud Makedonie nebude mít jasnou, e, jasnou představu, či tady nebude jasný cíl členství v Unii, že budou problémy. E, to je bohužel skutečností, ale určité věci patří minulosti a neměli bychom se jimi zatěžovat. Možná že to byla snaha ukázat, že pozice síly je stále dominantní, že členské státy mohou dávat na stůl různé podmínky a předpoklady, můžete si to představovat, jak chcete, které nejsou možná vždycky v souladu s principy Evropské unie. Byl jsem velice rád, že usnesení Rady bezpečnosti a mezinárodní právo tady byly zmíněny, protože ty v těchto věcech hovoří jasnou řečí. Je to také Mezinárodní soudní dvůr, který jasně řekl, že nikdo nemá právo právo e, vlastně e, někomu nutit něco, co rozhodla nezávisle zvolená, demokraticky zvolená, svrchovaná země. A takto se vyjádřily tedy vrcholné e, mezinárodní instituce. To by neměl být důvod, proč nepokračovat v posilování velmi dobrých vztahů mezi námi a naším sousedem, Řeckem protože já si myslím, že tady máme společné politické, ekonomické a strategické cíle a to by měl být pro nás všechny důvod, abychom pracovali spíš na této věci, na těchto záležitostech a k vnitřní situaci a chci se také e, vyhnout, e, aby to bylo bráno jako e, prostě nějaký, nějaká záminka. Máme odlišné názory, jako řada ostatních, ale chceme jednu věc. Chceme prostě říct, že tady je silná sjednocující síla naprí, napříč politickými stranami, náboženskými obcemi eh, a tak dále. A právě protože tady je tato společná síla, tak se podařilo začít řešit eh, určité problémy a začít přibližovat eh, Makedonii k Evropské unii. A nesmíme zapomínat, že tato síla je tou nejsilnější silou, společnou silou v zemi. Bylo tady několikrát zmíněné určité aspekty eh, makedonské reality. My eh, na Balkáně bychom si realitu také měli uvědomovat. Eh, první věc je, že nikdo teď nebude v členských státech chválen za to, že řekne, že těch šest států musí do Unie vstoupit. To je realita. Pak je tady další realita a to, že pokud nebudeme mít důvěryhodnou evropskou budoucnost, tak nám může mezi prsty protéct historická šance. Každá z těch transformací, které došlo na Balkáně za poslední století a půl, ať už to byl konec Osmanské říše, či e, situace kolem první světové války, druhé světové války, e, situace kolem komunismu, to vše prostě bylo prováděno válečnými prostředky. Toto je první transformace, která znamená transformaci naší společnosti eh, do společnosti evropské, která probíhá mírově, pokojně. Nesmíme tuto šanci nechat eh, prostě nevyužitou. Eh, jde o odkaz pana Šumana a dalších otců zakladatelů. Máme určitou povinnost, ale také si musíme uvědomit, že každý má prostě určitou hodnotu a měl by požívat určité úcty. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Já e, jsem si isto... Děkuji, pane předsedo. Stejně jako mý kolegové jsem se rozhodl končit v jiném jazyce. Možná někteří z nás pádem Jugoslávie něco získali, ale většina z nás o něco přišla. Jednu věc, kterou jsme alespoň získali, je mm, multilingualismus. Vícejazyčnost, teď mluvíme celou řadou různých jazyků, aniž bychom mluvili mnoho jazyk, jazyky, eh, Je mi velkým potěšením, že mohu hovořit před Evropským parlamentem a slyšet můj vlastní jazyk eh, v této místnosti, bosenštinu. A doufám, že jednoho dne můj jazyk eh, bude oficiálním jazykem tady v této, mm, těchto prostorách. Není to jazyk eh, regionu, ale Toto jsem chtěl jen říct. Bez pádu bývalé Jugoslávie bychom tady společně neseděli v v Evropské unii předsálí. Nebudu dnes mluvit o Šešejovi, ale někdo se mě ptal, co mám z kapsa, když jsem sem vstupoval brutální. Tak jsem, znovu říkám, nebudu mluvit o Šešiovi, ale toto si beru sebou jako, náš jako symbol pro Sebranicu, eh, což je takovou, taková vzpomínka na hrozné věci, které se odehrály za války. Ukončeme celou tuto záležitost ehm, rozsudkem, který bude vynesen na Češi, měli bychom odsoudit tuto um, věc. A třeba budeme eh, budeme vzpomínat i eh, v budoucnu eh, na Srebrenicu, budeme mít třeba nějakou oslavu buď jednou z těch regionů nebo tady v parlamentu, jak upomínkovou. A jinak bychom to měli ponechat minulosti. Děkuji za otázky, které jste tady položili. Co se týče situace Bosně Bos, Hercegoviny, myslím, že jsme na správné cestě, ale možná je to příliš pomalá cesta Sice pomalá, ale cesta je správná, tak to zase není. Tak hrozná situace, jak by se zdálo, bohužel jsme nebyli schopni vytvořit eh, vládu. My vytvoříme ji asi do konce roku, ale tato iniciativa přijet do Sarajeva, eh, můžete přijet do Sarajeva, může to být britská nebo německá iniciativa. Možná to není jenom německo-britský podnět, ale je to logický důsledek rozhodnutí rady. Takže to možná dalším logickým krokem v rámci této iniciativy bude e, to, že se to stane společnou e, e, euroiniciativou nebo euroatlantickou iniciativou s tím, že to bude podpořeno i z druhé strany oceánu ale tato iniciativa by mohla být využita k tomu, abychom vytvořili nový typ vlády v Bosně a Hercegovině. Měli bychom toho využít jako takové platformy, protože budeme ustanovat novou reformní vládu. Tedy využijeme této základny, abychom vytvořili nový typ vlády, proto je tato iniciativa vítaná. A Díváme se na to jako na skutečnou příležitost pro Bosnu Hercegovinu v eh, této fázi. A co se týče vlivu Ruska nebo radikálního islámu v Bosně Hercegovině, eh, už bylo mm, toto dnes řečeno. Ono vákuum, které bylo vytvořeno tím, že se euroatlantický mm, integrační proces pozastavil, Toto vakuum, které tedy vzniklo eh, tím, že se mm, oddálila, stranila evropská perspektiva, tak toto vákuum přitahuje teď něco jiného, čím mělo být naplněno. Ať už to bude ruský vliv nebo eh, vliv islámských radikalistů. Doufejme, že ne, protože mm, doufám, že evropská cesta Bosny a Hercegoviny nikdy nebude spochybněna. Ehm, doufám, že Žádná jiná země na světě nebude mít problém s evropskou budoucností Bosny a Hercegoviny. E, také si myslím, že Bosna a Hercegovina dosáhla koncenzu mezi všemi menšinami a etnickými skupinami, e, a sice v tom, že naše cesta je správná cesta do Evropské unie. Proto je důležitý koncens také na cestě do NATO. Možná to nebude v takové míře jako cesta do EU, ale jsem si jist, že budou učiněna správná rozhodnutí. A ještě něco na závěr o naší ústavě. Naše ústava eh, stále psaná v angličtině, protože zatím nebyla přeložena ehm, do našeho eh, jazyka. Tak eh, bychom možná mohli napsat jinou ústavu v našem vlastním jazyce. A možná pak bychom, ale se nám dostalo správné ohodnocení, takže to je, eh, to byla otázka ještě týkající se referenda. Já si nemyslím, že referendum je mm, tou správnou možností. Mm, nevím, jestli kdo by byl tak šílený, že by do toho šel. To by byl šílený krok, bylo by to přímé porušení eh, detonské dohody a jakékoliv porušení eh, této dohody by legitimizovalo mezinárodní intervenci. A mezinárodní společenství by toto nedovolilo. Takže eh, si nemyslím, že by někdo byl natolik šílený, že by do tohoto šel. A na závěr mi dovolte, abych řekl, že je velmi důležité, abychom eh, si splnili vlastní úkoly. Ale musíme to udělat, protože je to eh, nezbytné pro Bosnu Hercegovinu. Je to nutné, mm, ne, protože jinou alternativu nemáme musíme vzájemně eh, s ostatními soužít a eh, mm, proto není dobré mít negativní eh, reference. Možná bychom měli oslavovat i naše rozdíly. A doufáme, že nás podpoří Evropa tím, že je ve své rozmanitosti sjednocena, takže Třeba to bude něco, k čemu bychom měli eh, směřovat. Omlouvám se, že jsem eh, předtáhl čas. Eh, jen jsem chtěl zazněl můj jazyk v této místnosti. Děkuji. a slovo na závěr z mé strany. Já velice děkuji panu ministrům zahraničí, že tady snesli naši schůzi poslanců, že s námi diskutovali. A ještě jednou opakuji, Pro nás je pro velkou většinu stále jasné, že se stavíme za rozšiřovací proces na západní Balkány. Je jasné, že musíme překonávat obtíže bilaterálních stazích, ale také uvnitř zemí. Není třeba, abych to zde vše opakoval. Já doufám, že tento proces z těch globálně strategických důvodů, jak se o nich hovořilo na závěr, bude dovršen v přehledné době a konstruktivním způsobem. Co se týče té heute noch nicht verstanden. Otázky ikty. Já vůbec nevím, eh, čemu je to, čeho je ten tribunál schopen, když byl schopen něčeho takového. Zdá se vůbec, že někdo přemýšlel, k čemu to povede. Ale to je záležitost, kterou se budeme zabývat odděleně, nezávisle na tomto konkrétním případě. Děkuji také kolegyním a kolegům z národních parlamentů za to, že jsme měli tyto dva dny diskusí. Z mého pohledu ty diskuze byly velice plodné. Já doufám, že vy máte podobný pocit, takže budeme moci naše diskuse zopakovat. Dokážu si představit, že Příště by to mohlo být například v rámci příprav na že bychom vlastně v rámci případ na obraný summit v černu mohli si přizvat i generálního tajemníka Na to Možná by to mohlo být někdy v únoru, nevím přesně kdy, ale mohli byste si jaksi předběžně poznamenat tento termín. Dnes odpoledne pokračuje schůze našeho výboru. Kdo si přeje, může se jí zúčastnit. Přečtu vám pořad jednání. V 15 hodin máme diskuzi s Michálem Chodorkovským. Pak v 16 hodin budeme hovořit s ministerským předsedou Libanonu a v 17 hodin budeme mít výměnu názoru s Bernardinem Leonem, který bude hovořit o situaci v Líbě. Tedy, eh, pokud vás zajímá některé z těchto témat, srdečně vás zvu, abyste se dostavili i na naši odpolední schůzi a jinak vám přeji šťastnou cestu domů, dobrý oběd a doufám, že se brzy opět uvidíme. Pokud ne, vám, tak vám přijdu ještě krásné Vánoce. Ještě jenom vám mnohokrát děkuji za to, že jste se dostavili mezi nás.